Okay. Good morning, everybody. Let's start uh, today's. Ráno zahájíme dnešní zasedání výboru pro zahraniční otázky. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Nikdo nenamítá. Považuji uh, pořad jednání za schválení. Je tu jeden, uh, jedno sdělení pod bodem 2. Budeme hlasovat o zprávě o Černé hoře za rok 2015. Nicméně bylo rozhodnuto, že zpráva o bývalé Jugoslávské republice Makedonii bude odložena, protože tři z našich kolegů jsou zrovna dnes ve Skopě. A dohodli jsme se, že po jejich návštěvě a po aktualizaci ohledně politické situaci a datu mu e, dalších voleb, pak zařadíme e, tento bod znovu na pořad jednání a pak budeme hlasovat o provádění strategie Evropské unie eh, pro střední Asii. Takže doufám, že naleznete své hlasovací karty. Uprostřed máme, jsem myslel, že tu lidé nejsou, ale jsou to volná místa pro uh, lidi z národních parlamentů. Takže k hlasování, první hlasování návrhu usnesení Eh, zprávy eh, o Černé hoře za rok 2015. Čau, Starok. Ne v pořádku, nemám co dodat. Můžeme bez dalších průtahů přistoupit eh, k hlasování. Děkuji. Budeme hlasovat o kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále hlasujeme o odstavci 2.23. Pro? proti, zdrželi se zamítá. Odstavec 2a nový, 24 pro, proti, zdrželi se zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Číslo 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Číslo 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 41 pro, znovu ověříme. Konec hlasování. Takže 41 jsme schválili. Pozměňovací návrh 42. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 44 odpadá, 445 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 46. To bylo schváleno, no takže 47 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se. Schvál, zamítá se. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se 79, schváleno 79 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 89 pro, proti, strčili se. Můžeme to prosím ověřit, nehle ruce 89. 89. Funguje? Hlasujeme o 89. schváleno. 89 schváleno. Kompromis 9 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 100 pro, proti zdrželi se. Prověřme. Okay. Rejected. Takže to je zamítnuto. Kompromis 10. fails if adopted. Aha, so we vote. Okay. Sorry, we vote now because 100 has been rejected. A pardon, tak teď musíme hlasovat, protože stovka byla zamítnuta. Hlasujeme o 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. 108, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 109, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 110, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A část dvě ještě musíme odhlasovat. 111, druhou část konkrétně. Takže návrh 111, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 117, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 122, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 125, kdo je pro? Proti, zdržel se. Řekl bych, že zamítnuto, ale opět to musíme zkontrolovat. Ano, těsně zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Takže 130. A to je přijato. 132, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 152. Chcete zkontrolovat kompromis? Takže kompromis 16, kontrola. Ale to jsou návrhy vašich kolegů, vy je chcete zkontrolovat. No dobře, no. Aha, tak to asi bude vyžadovat nějakou interní konzultaci u socialistů. No, takže vy jste, si, vy jste zamítli kompromis, jen tak mimochodem, takže teď musíme hlasovat všechno ostatní. Takže to bude 10 dalších hlasování. 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Je to asi stejná většina. Je to skutečně poprvé, kdy jsem zažil, že se v tomto výboru odmí- zamítá kompromis. Ano, všechno je jednou poprvé, můj milý příteli. Ano, zejména u vás, jak se zdá. Proti, takže to je zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 147, kdo je pro? Proti. Zdržel se kontrola. 147. Tak ještě tři, nespěté. Konec hlasování. Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Konec hlasování. Těsně zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola? Konec hlasování. Jedním hlasem zamítnuto. 142. Pardon, cože? Aha, pardon. Teď hlasujeme 145. Kdo je pro? 145, prosím. Ano, 145. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 150. Je to tak? Je to tak. 150. Kdo je pro? Nebo ne? Tak ne zase. Tak 152. Kdo je pro? No tak chvála socialistům za to, že podpořili svého kolegu Piculu. Přijato. McAllister 153. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato 154. Kdo je pro? Proti. Ne, 105.4 prosím, ano. Kdo je pro? Proti přijato. E, číslo 7. 7. Jedna, pět, čtyři, sto padesát čtyři. Tam to odpadlo. Tak podívejte, 142 nebylo přijata, protože byl přijat návrh 148. My jsme o 142 vůbec nehlasovali. Proč? Protože byla přijata 148. Musíte si to trochu číst, víte? Toto všechno je kvůli hlasování socialistům proti kompromisu, jen tak mimochodem. Ne, ne, ne, a nemluvte na mě tolik, já vám to vysvětluji. Váš návrh nebyl přijat, protože ten kompromis byl zamítnut a byl přijat návrh kolegy Kukana a tím pádem to vaše odpadlo. Musíte si to přečíst, pane kolego. Takže, návrh 7 k bodu odůvodnění A. Ne, ne, zlobte se. 152, 53 jsme hlasovali. 154, takže 154, kdo je pro? Elektronicky, elektronicky, prosím. Ano, 154 elektronicky. Konec hlasování. Přijato. Takže návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasování po částech u desítky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdržel se, to zkontrolujeme, protože zase nezvedáte ruce. Druhá část čísla 10. Zahajuji hlasování. Druhá část návrhu 10. Ještě tři hlasy, ještě dva hlasy. Konec hlasování. Zamítnuto dvěma hlasy. Návrh 11, bod odůvodnění C, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Re, e, úvodní ustanovení E, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. E, nová část, návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Bod odůvodnění 3, návrh 1 a 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se a přijato asi. Právní východisko 3a nové, návrh 3, ne, pardon, to se nehlasuje. Číslo 4, návrh 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Takže elektronické hlasování o návrhu usnesení. O Černé hoře zahajuji hlasování. Chcete něco říct? Tak čemu? Konec hlasování. 50 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, takže to je přijato. Blahopřejeme panu Tenokony, Tenokovi. Pan Kovačev chce něco říct. Andrej. Thank you very much. Andrej, prosím. Děkuji, pane předsedo. Díky, pane Tenoku, za eh, dobré vyjednávání této zprávy. Já bych rád vyjádřil své eh, překvapení o kompromisu 16, který jsme během vyjednávání eh, se stínovými zpravodaji odsouhlasili přivítali jsme rozhodnutí na to, aby přizvali Černou horu. Mě velice překvapilo, že najednou toto nevítáme, toto rozhodnutí, vzhledem k externímu tlaku Ruska, aby se změnilo to suverénní rozhodnutí země eh, připojit se k nějaké mezinárodní bezpečnostní organizaci. Děkuji. Ano, děkujeme vám. Thank you, Andrej. Luckily, this will not have... Díky, Andrej. Naštěstí toto pozvání do NATO neovlivní. Ulrike, eh, když dovolíte, kolego Kovačeve, my jsme, eh, nechte mě mluvit, my jsme neměli závěrečné zasedání stínových zpravodajů k těm finálním kompromisům, takže k tomuto dohoda nebyla. Ne, já to vím, já jsem také stínová zpravodajka, víte. Dobře, podívejte kolegové, my hlasujeme, my nedebatujeme o Černé hoře, děkuji vám, co se stalo, to se stalo, teď tady středoazijská strategie, když dovolíte. Zpravodaje Tamáš Meserič, chcete k tomu něco říct? Ano, děkuji pane předsedo, díky kolegové, nebudu vás zdržovat příliš dlouho. Toto je má první zpráva ve výboru AFET a chtěl bych tím pádem poděkovat kolegům ze sekretariátu, poradcům frakce a svým kolegům za to, že připravili poměrně rozumný text, který bude mít dosti podpory, aby prošel výborem. A zároveň bych rád upozornil na to, že některé indikace od zpravodaje na hlasovacím seznamu jsou možná překvapující, nejsou vysvětleny podstatou těchto pozměňovacích návrhů, ale spíš tím, že jsem chtěl, aby ty sekce o jednotlivých státech byly vyvážené. Jeden návrh bych eh, však chtěl eh, vypíchnout, to je 257 o Turkmenistánu, pardon, 254 o Turkmenistánu. Zpráva o Turkmenistánu eh, čeká na vyřízení, ještě se o ní diskutuje, takže já bych vás rád varoval, že předjímání těch diskusí v této zprávě by mohlo poškodit naši práci ve výboru spíš než by jí to pomohlo tato stejná témata lze detailně diskutovat v dané zprávě. Každopádně děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům za to, že umožnili tyto kompromisy. Jsou poměrně rozumné a děkuji vám za spolupráci. Dobře, děkuji Tamáši. Tady toho hlasování je skutečně spousta, takže buďme prosím co nejefektivnější. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 58, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 59, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 60, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 61, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 60, kontrola. Dobře, no tak to tady budeme tři hodiny s tou zprávou. 61, kontrola. Ale zvedejte ruce. Pokud eh, nechcete kontroly, ano? No. Konec hlasování. 40 ku 10. No. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? pro eh, přijato. 72. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 73, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, nezvedáte ruce. Přijato. Tak, konec hlasování. No, 74, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 75, kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato, asi přijato. 76, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola. 76. Konec hlasování. Přijato. 76. 77. První část. Kdo je pro? proti, zdržel se, kontrola, nezvedáte ruce, 76 první část, 77 první část. Konec hlasování. Přijato. 77 druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 89, ústní návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 103, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, přijato. 103. 117, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 119, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A pardon. 120, kdo je pro, proti, zdržel se. Řekl bych přijato. 121, kdo je pro. Kontrola 120. Konec. Přijato, jak jsem říkal. 121, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 122, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 123, kdo je pro? Proti, zdržel se. Nezvedáte ruce? Kontrola. Nezvedáte ruce, socialisté, nezvedáte ruce. 123. Konec. Přijato. 124. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 125. Kdo je pro? Přijato. 126. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis 6 pro. Přijato. Kompromis 7 pro přijato. 136 pro proti schváleno. 137 pro proti. Takže se zamítá se 138 pro proti. Ověříme. 138 Přijato těsně. 139 pro, proti, zdrželi se. Prověřme 139. devět se zamítá. Nyní hlasujeme o 143 pro, 143 pro, proti, protože se, zamítá se. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, přijato 147 pro, přijato 148 pro, Přijato 149 pro, proti zdrželi se, zamítá se. 150 150 hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se přijato. 152 pro, přijato. 153 pro, přijato. Kompromis 8 pro přijato. 162 pro, proti zdrž, zamítá se 163 pro, schváleno 165, 164, pardon, pro, proti zdrželi se, zamítá se 165 pro, přijato 166 pro, přijato. Kompromis 9 pro, přijato. 172 pro, proti, drželi se, zamítá se. 173 pro, přijato 174, 5 dohromady, 174 a 5 pro, proti, drželi se, zamítá se. 176 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 177 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, přijato. 181 pro, proti, zdrž, přijato, kompromis 10 pro, přijato. 182 první část pro, proti, drželi se. Vypadá to jako zamítnuto, ale prosím, abychom ověřili 182 první část. Těsně. Těsně zamítnuto. Druhá část. Compromise 11, please. Kompromis 11, prosím. Pro proti zdrželi se. Schváleno. 199 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 201 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 203 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 206 pro proti zdržel schváleno. Kompromis 12 pro proti přijato. Kompromis 13 pro přijato. 218 pro přijato. 222 pro proti. Prověřme 222 zpravodaje. těsně. Zamítá se. I když je to 29-29. 220 pan Demesmaker pro, proti. Zamítá se. 223 pro, proti zdržet se. Přijato. 233 pro, proti. Drželi se schváleno. 224 pro přijato, kompromis 14 pro přijato, 226 pro proti, zdrželi se. Prověřme 226. Zamítá se. 227 pro, proti Zdrželi se. Prověříme. 227. Kukan. Těsně. Přijato. 228. Zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 229 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 200 30 pro, proti, drželi se. Zamítá se, prověříme, protože těžko říct, 2-3-0. 2-3-0. Konec. Přijato. 2-3-1 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 2-3-4 pro, proti zdrželi se. Vypadá to zamítnuto, ale prověříme. 2, 3, 4. Konec. Schváleno. Pěti hlasy. Kompromis 15 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 224 pro. Proti zdrželi se. Prověříme. Dva, pět, čtyři. Zamítá se. dva jedna devět pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Konec. Zamítá se. 240 pro, proti, zdrželi se schváleno. 235 pro, proti, zdrželi se schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se schváleno, řekl bych. 239 můžeme prověřit. Přijato. Kompromis 16 pro. Přijato. 259 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 246 pro. Přijato. 247 pro. Přijato. vidím, kolik lidí, ale pokud chcete 247 prověřit, prosím, já vám to ukážu elektronicky, 247. Elektronicky 247. 246. 246. Čtyřicet devět versus sedm. 247 pro, proti, přijato, 249 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Lidé se nehlásí. 249. Konec. Schváleno. 249. 252. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 253 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 251 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis 17 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 256 pro. Proti Prověříme. 6. Konec. Schváleno. 0. Pro, proti. Prověříme i toto. Konec. Těsně. Přijato. Kompromis 18 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 258 pro. Proti. Zdrželi se. Mně to připadá zamítnuto, pokud se to můžeme prověřit, 258. Mnoho podobných situací tu máme. Konec hlasování. Schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 277 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 262 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 271 pro, proti, drželi se, Samítá se. Dva sedm dva. Pro. Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 19 pro. Proti zdrželi se schváleno. 290 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 291 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 280 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Společně 286, 287 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis 20 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 21 kompromis pro, proti zdrželi se. Přijato. 309 pro, proti, zdrželi se. Prověřme 309. Dobře, schváleno. Já jsem neviděl, jestli jste pro nebo proti, přijato. 329 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 304 pro, proti, zdržel se, zamítá se. Jednoznačně zamítnuto 304. 304. Zpravodaje zamítnuto o 25 hlasy. 3, 2, 1, 321 pro, proti zdrželi se. Přijato. 62 také pro. Musíme hlasovat 62. 62 pro, proti. Zdrželi se schváleno. návrh zpravodaje 307 pro, proti zdrželi se schváleno. 308 pro, proti zdrželi se schváleno. Co dál? 312 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 23 pro, proti zdrželi se schváleno. 3, 1, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 325 pro, proti, zdrželi se schváleno. 327 pro, proti. Socialisté jsou pro nebo proti? Pro. Tak pak je to schváleno. 328 pro, proti, zdrželi se schváleno, 330 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 25 pro, přijato, 336 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 3-3-8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 350 pro, 351, ne, 5 1 pro, proti zdrželi se schváleno, 3-5-0 pro, proti zdrželi se schváleno, taky 3-4-1 <clears throat> pro, proti zdrželi se zamítá se 3-4-2 pro, proti zdrželi se zamítá se 3-4-3 pro, proti zdrželi se, zamítá se 3, 4, 4 pro, proti zdrželi se, zamítá se 3, 4, 5 pro, proti zdrželi se, zamítá se. Kompromis 26 pro, e, přijato 3, 5, 4 pro, proti zdrželi se, schváleno 3, 5, 5 pro, proti zdrželi se, schváleno 3, 5, 6 pro, proti zdrželi se, schváleno kompromis 27 pro, Přijato. 362 pro, proti zdržel se, zamítá se, 365 pro, 365. Jo, předtím to bylo 363. 363 pro, proti, 363 pro, proti, pane Frankenstein, 363. Nikdo nezvednul ruce. Tři šest tři. 363. Já svoji práci odvádím, vy nezvedáte ruce. Já zvedám ruce. No, vy, vy jste chtěl, aby Montenegro bylo v NATO. Vy víte, o čem jako promis 16. Takže konec. Přijato. 363 přijato. 365 pro. Proti zdrželi se schváleno. 367 pro. Proti zdrželi se schváleno. 368 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 28 pro. Přijato. 373 pro. Proti zdrželi se schváleno. 374 pro. Přijato. 375 pro. Proti zdržel se. Zamítá, zamítá se. 376 pro. Proti zdržel se. Zamítá se. 29 pro. Proti zdržel se. Schváleno. 380 pro. Proti zdržel se. Schváleno. 381 pro. Chcete prověřit. 380 pro elektronicky. Tři osm jedna pro, proti zdrželi se, zamítá se. Tři osm tři pro, proti zdrželi se, zamítá se. Tři devět jedna Musíme hlasovat. 3, 9, 1 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zamítá se. 3, 8, 4 pro proti zdrželi se, zamítá se. nula, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme druhou část 390. Konec. Přijato. 385 pro, proti. Drželi se, zamítá se. 386 pro, proti. Zdrželi se, zamítá se. Kompromis 30 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 389 pro, proti schváleno 392 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis 31 pro, přijato. Kompromis 32 pro. Čtyři nula dva zpravodaje. Pro, proti, prověřme to. Tentokrát to bylo jasné. Schváleno 402. Čtyři nula pět. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 32. Pro. Přijato. 398 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 399 pro, proti zdrželi se schváleno. 401 pro, proti zdrželi se schváleno. 403 pro, proti zdrželi se zamítá se. 404 pro, proti zdrželi se schváleno. 406 pro, proti zdrželi se zamítá se. Recitace 1 pro, proti zdrželi se schváleno. 3 pro, proti zdrželi se schváleno, 4 pro, proti zdrželi se mám eh, schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno, 7 pro, proti zdrželi se schváleno, 8 pro, schváleno, 9 pro, schváleno, 10 pro, schváleno, 11 pro, proti, prověřme, 11. Konec. Chvále noč, to je tež čtyřmi hlasy. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 35 pro, kompromis 33 pro, schváleno. A teď AA1 nový pro proti zdrželi se. Zamítá se. Teď 24 pro. Pardon. Takže musíme hlasovat o úvodním ustanovením AA, nový 22. Pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Nyní. 43 DMS Maker pro. Proti. Zdrželi se. Prosím, jestli to můžeme ověřit. 43 Demesmaker. Close. Konec hlasování. Přijato 27. Fort. We vote on recital CA 40. CA číslo 40, kdo je pro? 4-0, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 24 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 33, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38 ne. 41. No proto. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 44. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato 45, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 46, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 47, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 48, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 50, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 53, kdo je pro? Chcete kontrolu čeho? 52, ano, zkontrolujeme Demesmákerovu 52, zahajuji hlasování. Přijato 53, kdo je pro? Proti tak kontrola, to jsem nepoznal. E, zamítnuto o dva hlasy. 55, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Charles, eh, já navrhuji unblock hlasování k stanovisku DV, kromě DV6, jinak bychom všechno ostatní mohli hlasovat eh, unblock. Já bych souhlasil, říká předseda, nevím, jestli ostatní budou souhlasit. Tak pan zpravodaj to asi bude vědět. Pan zpravodaj bez mikrofonu. A pardon. DV trojka ano, trojka a šestka a všechno ostatní unblock, říká pan Tenok. No ne, nezlobte se, musíme to projít. Ale oni nechtějí unblock hlasování. Eh, řekli pouze, že trojku chtějí extra. No počkejte, různé frakce mají různá hlasování. Ano, trojka a šestka extra předtím a potom unblock všechno. Souhlasí EPP? Nesouhlasí. No, tak se nedá nic dělat. jedna, kdo je pro? Tak pardon, tři, kdo je pro? Proti? Proti, kdo je proti? Zdržel se? Kontrola? Není to vůbec jasné. Takže to je eh, schváleno dvěma hlasy. 9 4 kdo je pro, proti, zdržel se, to musíme také zkontrolovat, nedá se nic dělat. 9 4 Konec hlasování. Přijato. Co teď? 96? 96. Kdo je pro? Proti? zdržel se, asi přijato, ale nevím, DV6. EFDD máte, zdá se, o jednoho víc. EFDD někdo nehlasujte, prosím. Pravidla jsou pravidla, to víte. Přijato pěti hlasy 96. 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola? To skutečně není připraveno na unblock hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď 99. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, 90, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 911, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 912, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 915, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 918, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 926, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 929, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. A teď stanovisko INTA. INTA 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. INTA 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Stanovisko výboru FEM číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Kdo je proti FEM 1? Kdo se zdržel? Přijato. Co, jak to myslíte, hlasování unblock? Ne, ne, ne, ne, to by bylo moc složité. Projdeme to jednotlivě, to jsou jen dvě minuty. Takže FEM 1, kdo je pro, ještě jednou. Proti, zdržel se, přijato. FEM 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. FEM 18, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. FEM 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. FEM 20, kdo je pro, kontrola čeho? Devatenáctky, ano, kontrola čísla 19. Vypadá to, že asi ano. Mhm. 28 pro, 27 proti. Takže přijato. Prosím vás, takto zopakujeme to hlasování. FEM 19, opakujeme hlasování. Tak osm z vás nehlasuje z nějakého důvodu. Osm kolegů nehlasuje. Ještě sedm lidí musí odhlasovat. Konec hlasování. No, přijato 26 pro, 24 proti. FEM 20, kdo je pro? 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. FEM 25, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. FEM 26, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. FEM 27, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme, když dovolíte. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Závěrečné elektronické hlasování o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování, prosím. Konec hlasování. 48 pro, 4 proti, 4 se zdrželi, pane Meseriči, blahopřejeme vám, tím jsme ukončili hlasovací část zasedání. Okay, dear colleagues, may I ask... Tak vážení kolegové, poprosím ty, kteří odcházejí, aby tak činili v tichosti. Máme spoustu práce. Please, those who would like... Kolegové, kdo si chcete povídat, povídejte si venku. Ano, ale už opravdu, kolegové. Okay. We, uh... Tak, pokračujeme eh, bodem 6 na pořadu jednání informace o služební cestě výboru AFED do Saudské Arábie a Kataru. Já jsem měl to privilegium být členem této delegace, která proběhla mezi 8. a 10. únorem 2016. Náš předseda, pan Brock, vzhledem k důležitým jednáním o britském setrvání v Evropské unii, musel eh, odletět z Egypta, aby vyjednával. Je to velice důležitá návštěva do dvou strategicky položených zemí, nejen pro ale arabský, islámský svět, ale také pro vlastně celosvětové dění, zejména ve stávajícím kontextu nestability na Blízkém východě. Delegace byla složena e, tedy země, pak tam byl pan Danžan, pan Saifi, Radoš, pan Kán, pan Panceri a pan Demesmacher. Přijal nás král Salman eh, ze Saudské Arábie, který eh, vypadal, že na tom je skutečně velice dobře, mluvil s námi víc než hodinu o celé řadě témat, která jsou na pořadu jednání na Blízkém východě, zejména co se týká situace v Sýrii a připravenosti Saudského království a jeho armády působit přímo v terénu v Sýrii. Dlouze jsme diskutovali o situaci v Jemenu, včetně mimo jiné také se zástupci saudské armády. Řešili jsme ten konflikt, který tam trvá eh, posledních několik měsíců. Dále eh, hlavní téma naší návštěvy byly saudsko-iránské vztahy po zrušení sankcích vzhledem k jadernému, jaderné dohodě s Iránem a otázka deeskalace situace mezi těmito dvěma hlavními partnery na Blízkém východě. Samozřejmě otázky týkající se eh, padající ceny ropy, to eh, byla tak, bylo také na pořadu jednání, byl to velice důležitý bod a řešili jsme to také s kolegy v Šura. Extenzivně jsme pak diskutovali o stavu eh, lidskoprávním s komisařem pro lidská práva, s ministrem pro spravedlnost a s celou řadou dalších významných osob. Samozřejmě vztahy mezi Evropskou unii a Saudskou Arábií jsou pro nás velice důležité a hodně se odkazovalo na probíhající debaty při připravování usnesení o situaci v Jemenu, které je na pořadu jednání Evropského parlamentu. Diskutovali jsme rovněž o aktuální situaci eh, Raifa Badavího, laureáta Sacharovovy ceny, který obdržel tuto cenu v roce 2015, ale momentálně je ve vězení. A pak jsme také diskutovali o celé řadě dalších lidskoprávních konkrétních případů. Celkově vzato to byla velice dobrá návštěva, velice užitečná. Velice pozitivní. Eh, chtěl bych požádat kolegy, kteří tam byli, nejprve tedy co se týká Saudské Arábie, potom Katar, zda by chtěli vystoupit. Kdo chce mluvit? Pan Litz? On tam tedy nebyl, ale chtěl by se s námi o něco podělit. Děkuji vám za tyto informace, mě by zajímalo, jak se Raifu Badavimu daří jak se mu zkrátka vede, jaké informace jste o něm dostali, protože konec konců je to náš laureát Sacharovovy ceny. No to je jedno z témat, o kterém jsme mluvili eh, s komisařem pro lidská práva a s ministrem spravedlnosti. Eh, hovořili jsme o tom velice dlouze, také se zástupci EU. Jak víte, provedena byla pouze část toho rozsudku, zbytek proveden nebyl. A eh, Raif Badawi je stále ve vězení, a my jsme nedostali žádné informace o tom, zda ten zbytek toho trestu bude nebo nebude proveden a případně kdy. Tolik tedy informace od saudských orgánů. Ano, ale jak je na tom zdravotně? Jeho žena totiž uvádí, že chce zahájit hladovku a to bylo už v prosinci. V tuto, na této misi jsme nedostali žádné informace, které by naznačovaly zhoršení jeho situace. Konec konců takové byly informace i od naší delegace EU v Saudské Arábii, takže v té chvíli se nic dramatického nedělo. Andrej Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Na stejné téma. Předseda parlamentu a parlament opakovaně žádali saudského krále, aby propustil eh, Raifa Badawiho. Máme nějakou oficiální odpověď nejen tedy v podobě rozhovoru. Máme nějakou oficiální písemnou odpověď na opakované žádosti předsedy Šulce a Evropského parlamentu na propuštění Raifa Badavího? Máme nějakou oficiální odpověď? Eh, co se týká oficiální písemné odpovědi, k tomu nemáme žádné informace. Nemáme informace o korespondenci mezi panem Šulcem a panem a saudským králem. Ale podle informací eh, našich, a budou o tom hovořit Marko i Pier Antonio, se na to budeme dále zaměřovat. Je to samozřejmě úkol pro naše diplomatické zastoupení v místě, aby eh, náležitě aby náležitě jednali na základě dopisu pana Šulce. Pan Panceri. Děkuji, pane předsedo. I já souhlasím s tím, že to byla opravdu eh, velmi důležitá cesta, především proto, abychom pochopili, jak nahlíží eh, Saudská Arábie na konflikty, které se odehrávají v tomto regionu i poblíž. Já si myslím, že hospodářská situace činí starosti Saudské Arábii, to je jasné. Týká se to tak nízkých eh, cen ropy, protože to je na 32 dolarech. Saudská Arábie se zapojila do situace v Jemenu, v Egyptě, protože Saudská Arábie je jedním z nejdůležitějších eh, dárců finančních prostředků egyptskému prezidentu. A co se týče úlohy Saudské Arábie v Sýrii, tak eh, brzo se dozvíme další informace a chystá se, že by eh, Saudská Arábie vysela pozemní vojska do Sýrie. A nyní poprvé budou si muset vzít úvěry, aby mohli čelit svým závazkům a to by mohlo vést velké nerovnováze v této zemi, která je takovým důležitým hráčem v tomto regionu. Musíme vzít v úvahu také, že během těchto rozhovorů jsme hovořili o mnohých otázkách, ale ne o lidských právech. Ty byly ponechány stranou, i když je to věc tak závažná. A my, jakožto delegace, jsme o tom chtěli hovořit, ale eh, Saudové eh, vždy argumentují zákonem šarí a tímto řeší otázky práva v Saudské Arábii, ale my toto nemůžeme ponechat stranou. Musíme eh, trvat na evropském stanovisku. A poslední komentář během eh, těchto setkání já jsem nabil dojmu, že Saudská Arábie chce dosáhnout to vývoje pokročit ku předu, chce, ale nemůže, protože jsou podmíněny eh, strachem, který mají z úlohy Iránu v tomto regionu a zároveň Saudská Arábie má dominantní pozici v regionu a o tuto pozici nechce přijít. Takže musíme pomoci tomuto vývoji v Saudské Arábii, ale nesmíme eh, zapomenout na to, co je pro nás tak důležité, to jsou lidská práva. Díky Antonio, protože se o slovo hlásí celá řada lidí, dovolte mi říct pár bodů také ke Kataru a můžete pak i vy vystupovat ke všemu najednou, tak abychom to stihli včas. Strávili jsme také dva dny v Kataru, tam nás eh, přijal mladý emír, což je velice důležité. Eh, a přijela nás také celá řada dalších katarských hodnostářů a, a členů šura. Zmínili jsme všechna klíčová témata, zejména co se týká evropsko-katarských vztahů, co se týká hospodářského rozvoje, Kataru, vlivu Kataru, který je daleko větší než jeho, řekněme, velikost geografická, co se týká tedy mezinárodního profilu, organizování místních sportovních akcí, lidská práva, asociace pracovníků. Ehm, dostali jsme byli jsme ujištěni z těch nejvyšších úrovní, že všechna tato témata už se řeší a že podmínky těch, kteří budují obrovské infrastrukturní projekty v Kataru, co se týká tedy pracovních a lidskoprávních podmínek, že ty podmínky budou zlepšeny. Dále jsme diskutovali také o budoucnosti vztahů mezi Katarem a Evropskou unii a vidíme, že v Kataru je velká snaha je zlepšit. Celkově za to bych řekl, že to byla pozitivní návštěva a návštěva, která proběhla včas, protože obě tyto země mají veliký vliv, velký dopad ať na vojenské nebo diplomatické aktivity na Blízkém východě a v severní Africe. Tak a teď má slovo Mark Demesmaker, prosím. Ja, dank u wel. Eh. Eh, děkuji, pane předsedo. Jakožto účastník eh, této delegace, tak bych eh, chtěl eh, se vrátit k tomu, co řekl kolega Pancéry. Ano, lidská práva. My jsme skonstatovali, že dialog ohledně této otázky je velmi komplikovaný, protože oni jsou jakoby na jiné planetě. A ta samotná koncepce lidských práv je tam vnímána jinak. Oni respektují podle svého vlastního vnímání lidská práva, ale v jejich rámci, v rámci šarie. My jsme se na to zeptali. Oni nezmění svůj přístup, protože to je politický pohled na věc a my, když jsme se zeptali různých našich partnerů, tak tam jde spíše o to, že to může mít třeba opačný eh, výsledek eh, v případě eh, pana gebracht. En het enige lichtpuntje dat ik daar heb. V případě pana Badavího, tak co mi přišlo pozitivní, je, že tady existuje možnost, že tento tělesný eh, trest, tedy ty rány byčem, že by mohly být sníženy nebo dokonce by tento trest eh, byčování by mohl být eh, zrušen v případě, že se potvrdí špatný zdravotní stav pana Badavího, ale jinak tady zůstalo mnoho otazníků. Ale snaha je pokročit ku předu. Jak řekl pan předseda, získali jsme informace ohledně vztahů, které existují v tomto regionu, vztahy třeba s Iránem, s Tureckem a také mm, koordinace konfliktu v Jemenu a také co se týče eh, budoucnosti syrského konfliktu. Bylo nám řečeno, eh, že oni si nemyslí, že by existovala budoucnost pro Eh, prezidenta Asada, že eh, není eh, řešení, aby se trval ve své funkci. Také se hovořilo o možnosti zasáhnout vojenskou silou a tady vidíte v tisku, že veřejné mínění v Saudské Arábii je pomalu postupně připravováno na nějaký možný zásah. A to by samozřejmě mohlo vést k eskalaci konfliktu. Eh, Mark. Marku. Pan Radoš, který byl také součástí delegacem. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, Katar je malá země, která má vyváženou politiku a já se domnívám, že tady není velká výzva pro Evropskou unii z geostrategického hlediska, ale pokud jde o Saudskou Arabii, tak z konverzace s jejich králem Salmanem a s dal, z dalších hovorů jsme cítili, že je tam problém ve vztahu k Iránu a dohodě o jaderné energii. Byla to e, příležitost e, k, k tomu, aby se projevily některé nepřátelské sentimenty, které trvají již po roky, ne desetiletí. A ty, ty by se teď mohly možná snížit. Všem Evropská unie musí eh, v tom také zehrát eh, svoji roli. Jistě, že jsme mm, nastolili otázku pana Baravího trestu, smrti tělesných trestů, ale příliš, příliš je, to na ně neudělalo dojem, se zdálo. Zdá se, že další velké eh, mocnosti, které jsou aktivní v tomto regionu, jako jsou USA a Rusko, mají politiku pragmatickou a to tež se bude týkat i Číny, až se začne eh, účastnit eh, a zapojovat do politik tohoto regionu. Takže postoj eh, je eh, dosti nejistý a přitom Evropská unie eh, je nejvíce vystavená účinkům toho, co se v tomto regionu děje a má v něm nejméně, nejmenší vliv. To tež se týká Severní Afriky. To je jedna z největších výzev do budoucna. Paní Gomeš, děkuji. Já jsem šokovaná, že delegace v Saudské Arabii ne, nezahrnula žádné ženy. A jsem šokována Aha, byla tam jedna žena. A že se o, nehovořilo o ženských právech, to je součást lidských práv, zvláště v země, jako je Saudská Arábie. A vzhledem k pozicím, které parlament zaujímá, byla tu zpráva, kterou jsem já podepsala eh, k Saudské Arábii, kterou parlament přijal, tak je opravdu smutné, že lidská eh, práva Eh, nebyla, eh, nedostala významnější místo. Nejenom z hlediska lidských práv pro selské občany, zle jména ženy, ale také z hlediska eh, po využívání Saudské Arábie a to souvisí právě s ekonomickými problémy, které rostou. A ještě více tedy v důsledku role, kterou hraje Saudská Arabie ve světě. Zejména pokud jde o šíření vahabezmu, což je forma ideologie, která je naprosto v rozporu s lidskými právy. Chci se zeptat, zda otázka rivality mezi Saudská Arábií a Katarem, která se jasně projevuje, eh, ne třeba v Libii, v, v, v, vlastně v podobě jisté války v zastoupení, jestli jste o tom mluvili. Bojím se a obávám se, že tato delegace, z toho, co, aspoň z toho, co jsem zatím slyšela, možná vyslala nesprávný signál našim pro... a to zejména eh, pokud jde o lidská práva, která se nesmí odpojovat od strategických vztahů s touto částí světa. Paní Gomeš, než odejdete, já bych byl rád, kdybyste tu setrvala, ale jistě víte, jako dlouhodobá poslankyně, eh, že je na skupinách, které mohou eh, rozhodnout, koho vyšlou paní Saifi tam byla za EPP e, a, a paní Alio Mari předseda delegaci pro arabský poloostrov, takže v našich rozhovorech s našimi protěžku v Saudské Arábii ženská práva, ženská práva byla zmíněna mnohokrát. Je tu kolega Khan, který by vám řekl, jakým způsobem, a protože tohle byla jenom stručná zpráva, kolegové z sekretariátu vám dají písemnou zprávu. Já vás ujistuju, že všechny klíčové otázky, které parlament nadnosil ve vztahích se Saudskou Arabí, byly, byly řešeny v, a to v souladu s základními směry evropské politiky. Děkuji vám. A nyní dám slovo panu Nartovi. El informe ha sido... Eh, tato zpráva byla opravdu velmi zajímavá, ale jedna věc mi tady činí velké starosti. Eh, tady se eh, hovoří o tom, že Saudská Arábie je zdrojem velké nestability v regionu, protože ten konflikt, který má Saudská Arábie s, Jemen, s Jemenem, a je tady zase ta výmluva toho konfliktu s Jemenem, ale už to začalo na začátku století mezi eh, eh, královstvím imámu eh, z Jemenu a Saudské Arábii. A jednalo se o církevní záležitosti, ale také o územní záležitosti. A nyní nám to prodávají, jakože se jedná o boj o hemegony, hemegony Iránu, ale také Eh, se jedná o velký vliv na destabilizaci Sýrii, protože oni tam eh, eh, podporují salafisty, fundamentalisty, kteří jsou spojencem Acharašamu. A to je obrovský zdroj nestability, protože chtějí objektivní koalici s teroristy Al-Kaidi, což je Heptel Mushra, a prohlášení Achalašaramu jsou velmi jasné. Nepřítelem je Al-Assad a ne právě sousedi, kde sdílejí území eh, s Al-Qaidou Al-Nusri. A také se eh, hovořilo o tom, že vojáci Saudské Arábie jsou vlastně žoldáci, kde jsou pakistánští balušiové a tři tisíce kolumbijců, kteří jsou eh, naverbováni v Kolumbii a jsou placeni saudským klanem, což je země, která se jmenuje Saudská Arábie, ale tento stát by se mohl jmenovat Spojené království Windsoru, protože tady se jedná o klan, který dominuje zemi a mají tady zásadní problém. A to, že v současné době žijí ze svých rezerv, protože utrácejí víc, než jsou jejich příjmy a za deset let budou muset jít na trhy, jsou velmi zranitelní z hospodářského letiska, je to kmenová brutální země a je to země, která destabilizuje region. A e, k nějakým vývodům došla tedy delegace v této souvislosti? Děkuji. Pane Nart, a nyní dám slovo komu? Pan Kan. Pane Kan. Já bych začal s tím, že to setkání jako takové bylo pozitivní a také přišlo v pravý čas. Myslím si, že je důležité, že v obou zemích jsme měli přístup k nejvyšším eh, úrovním politickým. Mohli jsme nastolit všechny eh, otázky, o které nám v Evropském parlamentu jde. Je důležité také chápat, zejména ve vztahu k Saudské Arabii, že vliv Saudské Arabie je mnohem větší, než je její velikost jako taková, v tom smyslu, že pozice, eh, má určitou pozici ve, ve vztahu k islámu, je to 1,4 miliard lidí. Oni mají tuto přirozenou výhodu. Takže musíme tedy uvažovat o tom, jak zlepšit naše vztahy se Saudskou Arábí, ehm, aby ehm, byly eh, vztahy mezi oběma stranami produktivnější. Samozřejmě, že tato otázka byla eh, diskutována na všech možných úrovních i s králem, včetně ženské otázky, otázka voleb. Mně se zdálo, že to byla jasná odpověď z jeho strany, že se budou um, účastnit různých, um, že se budou podílet tady řešení různých otázek života a že ženy už jsou zapojeny i do uh, podnikání a tak dále. Myslím si, že tu bude ještě další delegace, která nám pomůže posílit ještě více vztahy s touto složkou společnosti. A myslím, že další věc, e, které jsme se dotkli, to je strana justiční soudní systém Saudské Arábie. Musíme e, nějakým způsobem se snažit pochopit a zlepšit e, zejména eh, věci na straně, řekněme, důkazní eh, základny a to se pak začne dotýkat i lidských práv. Pokud je o vztah mezi Katarem a Saudskou Arábií, tak můj eh, osobní dojem je, že obě státy spíše zlepšují vzájemné vztahy, ale samozřejmě je to velice důležité. Oba tyto státy Eh, samozřejmě chápou také význam spolupráce ve vztahu k celému střednímu východu, aby se spolupráce zlepšila eh, i s Iránem a samozřejmě s námi, s Evropskou unii. Myslím, že klíčové eh, pro ně je, že existuje určitá obava z Iránu, zejména revolučních gard a toho, že by mohli nějakým způsobem zasahovat do vývoje v jejich zemi. Že jak můžeme sehrát pozitivní roli, tak aby jsme se postarali o tom, že vztahy mezi Iránem a Saudská, Saudskou Arabí se zlepší, aby mezi nimi znovu zavládla důvěra. Děkuji, pane Káne. A ještě pan Korbin. Děkuji. Ano, eh, hovoříme o dvou zemích, z nichž jedna podporuje takzvaný kalifát, to znamená Katar, a druhá eh, ho podporuje dokonce ještě dnes. Ta první ho podporovala v minulosti. Hovoří se tady o právech žen, právech homosexuálů, práv lidí a vůbec nemluvíte o tom nejvážnějším problému, který v tomto regionu máme. Já nejsem socialista, ale já podporuji to, co říkal pan Nart. Děkuji. Ano, když dovolíte, eh, pamatujte na to, že toto je skutečně stručný souhrn eh, o boji s terorismem v globální koalici se Saudskou Arábií a Katarem budeme dostávat obsáhlejší zprávu. Je to na našem pořadu jednání a jednáme na té nejvyšší úrovni i s odborníky, včetně rozvědných služeb. A e, prosím, buďte ujištěni o tom, že všechna tato témata jsme zmínili. Teď dostane slovo paní Alia Marie, Doufejme, že jsme pomohli těm dynamickým funkcím, které plní vaše delegace. Děkuji. Z rodinných důvodů jsem se nemohla účastnit delegace, která se um, navštívila Saudská Arabie Katar. Ačkoliv a minimálně dvakrát eh, ročně navštěvuji různé země tohoto regionu, které s, s, a jsem součástí delegace mezi Evropskou unii a zeměmi Perského zálivu. Ale eh, stále zas a znovu eh, jsem fascinována určitým neporozuměním některých eh, lidí, protěžků, s kterými hovořím. A to v tom smyslu, že jsou to lidé, kteři, že jsou to země, které nám ehm, tedy ehm, pomáhají jsou zem, to země, které nám pomáhají ekonomicky. Velmi mnoho evropských zemí využívá finance těchto zemí na pomoc svým podnikům, aby bojovali tak proti nezaměstnanosti. Pomáhají nám také z bezpečnostního hlediska. Um, jakožto ministrině v různých rezortech mohu říci, že spravodajské služby těchto zemí nám umožnily zabránit určitému počtu atentátů a pomáhají nám při pronásledování, tedy eh, pomáhají nám, když stíháme určité osoby. Katar sehrává významnou diplomatickou úlohu Ehm, samozřejmě, která přesahuje jejich význam a jejich velikost, která je široce nad rámec celé zóny a která v mnoha případech nám pomohla vyřešit některé problémy, včetně problémů například s ehm, e, únosy rukojmími nebo v některých soudních případech, kdy někteří naši občané eh, měli eh, problémy v jejich zemích. Jsou, jsou to země, které často kritikuje, kritizujeme, aniž reálně známe jejich kulturu. A takto eh, z toho, proto jsou často obvinováni, že financují um, teroristické organizace. Ale realita není taková. To nejsou vlády, jsou to často různé nadace, které eh, vlastně eh, právě tyto fond, eh, nadace, které přiznáme, přiznejme si, nejsou dostatečně financované, nejsou dostatečně kontrolované vládami a takto jsou financováni a často přehlížíme to, že i vedoucí představitelé těchto zemí se stávají o přímými nebo potenciálními obětmi teroristických organizací. Ministr vnitra a Saudské Arábie byl několikrát um, cílem atentátu. To jsou věci, které často přehlížíme, takže tím neříkám vůbec, že všechno je v pořádku. To v pořádku. To ne, ale o tom mít eh, trošku vyváženější postoj. Také se nám vytýká, že tyto země, že tady se měří metr, dvojím metrem. Musíme se zaměřit samozřejmě na, na lidská práva v Saudské Arabii i v Kataru a v dalších zemích, které v rámci tohoto parlamentu mají jakousi zvláštní výjimku, kdy zavíráme oči nad tím, co se eh, v nich děje. Třeba Irán. Častěji se zabýváme lidskými právy tedy občas se zabýváme politickými právy, víme, že jsou to určité kroky proti po politické opozici, že jsou to kroky, eh, které pak vedou i k popravám anebo k určitému, určitému trestnímu stíhání a tak dále. Nemůžeme samozřejmě nikoho omlouvat, ale musíme mít rovnoprávný přístup ke všem pokud máme být důvěryhodní, pokud um, máme mít eh, určitý, určitou, určitý respekt, aby to nevypadalo, že je tu lobování ve prospěch některých zemích. A pak bych také řekla, že což je také důležité, že pravděpodobně um, také došlo k určitému, i díky nám, díky došlo k určitým pokrokům, a my je často příliš neuznáváme. Ehm, jistě eh, nemůžeme, eh, nemůžeme ignorovat všech, veškeré úsilí, ehm, které, ke kterému došlo. To totiž nepovzbuzuje další pokrok. Že hovořili jsme o, ženami, o ženách. Jistě, hodně věcí, které tu zazněly, jsou pravdivé, některé nikoli. Když kdykoliv jsem v Saudské Arabii, to nemluvím ani o Kataru, tak jsou tam také ženy, poslankyně. Byla tu dokonce delegace poslankyň ze Saudské Arábie. Pravda, stále ještě málo žen, které eh, by byly na úrovni eh, například obecních zastupitelstev a tak dále, ale eh, jistě my to srovnáváme s vlastními kritérii a kulturou. Tady je asi hodně ještě věcí, která by se měla v té, které by se měly v této zemi změnit, ale taky by bylo dobré, abychom řekli, co opravdu považujeme za pokrok. A pokud jde o vztah mezi Katarem a Saudskou Arábií, i to je jasný příklad. Katar a Saudská Arábie eh, celé roky mezi sebou vůbec nemluvili. Katar um, pak eh, v podstatě před eh, dvěma lety získal tu předsednickou funkci CCOG a eh, to je také něco nového, dosti nebývalého. Takže jistě je jasné, že musíme v tomto směru ještě pokročit. Je to zájem jejich i zájem náš, ale musíme, nemůžeme systematicky některé kritizovat a jiné šetřit. No a závěrem, omlouvám se, že jsem hovořila tak ze široka, ale myslím, že bychom se měli zamyslet nad jednou věcí. A to, že se musíme zabývat také mm, tou imidží Evropské unie a tím, co dělá Evropská unie ve vztahu k těmto zemím. Je totiž pravda, že teď jsme jaksi na ústupu, máme takový postoj, který není vůbec čitelný, i když jiné země, které tu byly zmíněny, Spojené státy, Rusko, Čína, ty mají ambice navazovat s těmito státy privilegované vztahy. Tak pokud jménem práva, které chceme hájit, ale přitom ani nejsme schopni ho hájit, protože tam nejsme přítomni, se budeme muset vzdát naší role a e, budeme mít, vzdáme se také vztahu, které nám umožní mít skutečný vztah. To je, myslím, to by byla chyba. Děkuji, paní Aliomery, za toto vysvětlení vaší práce. A škoda, že jste se nemohla zúčastnit e, mise do Kataru a Saudské Arabie paní Seifi, je tady paní Gomeš, už tu bohužel není, protože vyjádřila znepokojení ohledně účasti žen v naší delegaci a tématu eh, ženské otázky v Saudské Arabii. Možná k tomu chcete říci pár věcí. Pan Pašku potom by mě, mohl mě eh, nahradit předsednictví, protože já se musím účastnit další debaty výboru pro ústavní otázky. Děkuji. A pane předsedo, a děkuji, že jste předsedal této delegaci Saudské Arabie a Kataru vynikajícím způsobem. Já se omlouvám za pozdní příchod, ale byl jsem na jiném jednání. Paní Gomeš, že já jsem byla v té delegaci, jistě byla jsem jediná žena, ale snažila jsem se skutečně být dobrým zástupcem žen našeho pohlaví a nebudu hovořit příliš podrobně. Já jsem naslouchala Michel Leo Marie mnoho z těch věcí, které zazněly a které jsou pravdivé. Jen chci říct, že tato delegace v Saudské Arábie, v Kataru, pokud jde o tu Saudskou Arábii, to byla velice významná delegace a že je tu skutečně velká um, poptávka um, dia, po, po dialogu s Evropou po, po uh, prohloubení, zlepšení našich vztahů, byla, byla by chyba, kdyby jsme odmítli tuto nataženou ruku. Neboť eh, Saudská Arábie a eh, oblast Perského zálevu je významná oblast. Saudská Arábie v tomto regionu sehrává uh, svrchovaně významnou roli a samozřejmě teď, když uh, se od, dochází k těmto velmi znepokojivým událostem, to platí o to více. Jen několik slov. Tato delegace hovořila o mnoha problémech, o kterých se hovoří v tomto parlamentu. Mnoho věcí na různá témata, včetně otázky lidských práv, včetně otázky pana Badawiho. Hovořili jsme s ministrem spravedlnosti a to velmi, byla velmi upřímná Eh, výměna názorů. Myslím, že jsme se dostali dost daleko i v eh, otázce kritiky, otázce žen. Jak, eh, to, co řekla Ario Marie to je důležité, protože existují v šuře v Saudské Arábii také poslankyně a oni chtějí, abychom tam byli přítomni aby právě se dostali dál, pokud jde o zastoupení žen. Je důležité v tom pokračovat. Nemůžeme opustit tuto otázku, jenom odsuzovat to, co, děje, to, co se děje a přerušovat dialog. To není možné. I dokonce bude v Evropském parlamentu ženská delegace, která od nás hodně očekává. To je role, kterou musíme sehrát, musíme splnit. Já jsem jediná žena v této delegaci a neměl jsem žádný problém ani, ani z, z toho hlediska, že jsem nenosila baju, ani šátek, nebyl to problém. Jsme tam proto, abychom vysílali jasné poselství. Je důležité, abychom byli v tomto regionu zastoupeni. Děkuji. A můžeme postoupit dál k dalším bodům. Vzpomínám, že před 11. 11.30, když je pan, paní Mogery, nebudeme muset uzavřít debatu. Přitom tu máme ještě 3-4 body, včetně vaší zprávy, paní Seifi. Takže asi víte, že bychom měli požádat naše kolegy, kteří byli v delegacích, aby se e, omezili pouze na tři minuty, další budou mít dvě minuty. Budeme muset být velmi striktní při udělování řečnické doby. Začnu další bod a to je mise Afetu do Egypta. A chci vyzvat pana Lopeze, který tam byl a paní Lochbíler každý tři minuty. Či po třech minutách pan López má slovo. Muchísimas gracias. Děkuji vám. Eh, já bych se chtěl zmínit o několika věcech, které jsme tam viděli, o čem jsme v Egyptě hovořili. Eh, předseda komise Eh, pardon, předseda tohoto výboru Elmar Brok eh, byl vedoucím delegace. Sešli jsme se se zástupci vlády, s prezidentem Al-Sisi, s nevládními organizacemi, se zástupci občanské společnosti této země eh, na vysoké úrovni a myslím, že ta setkání byla velmi plodná. Nejdříve bych chtěl pohovořit o tom, jak v Egyptě se vnímají ty konflikty Eh, které eh, jsou eh, v zemi. Lidé jsou si velmi vědomi nestability v této zemi, problémy, které mají na hranici s Líbí, kontrola a hranice, s tím to jim činí velké starosti a to, že lidé se dostávají ze Sýrie do Líbie ale e, zbytek hranice, například Suda na jihu, tam také mají problémy a je komplikované je e, spravovat e, hranici s Gazou. Je to region, kde je mnoho států, které selhaly, jsou tam tedy eh, konflikty, které neustávají, tedy Jemen, Irák, oni se tedy nacházejí eh, blízko těchto stávajících konfliktů, potom interní eh, vnitřní problémy s terorismem, především na severu Sinaji. Sinaje týká, samozřejmě se to velmi úzce dotýká země a toto je, má dopad na vnitřní problémy. Před eh, pěti lety došlo k protestům na náměstí Tahir, došlo k velkým nepokojům o té doby, mezi tím eh, se konaly eh, také volby, dostalo se muslimské bratrstvo k moci, Morsi byl potom byla svržena vláda, Morsio potom přišel Al-Sisi, který nyní vede tuto zemi. A byla vypracována eh, cestovní mapa eh, pro toto přechodné období. Eh, v říjnu, v listopadu byly volby, aby byl zvolen parlament, který nefungoval po dobu mnoha let. A také to bylo, samozřejmě tyto volby byly mm, velmi ovlivněny touto cestovní mapou, kterou vypracovala vláda pro instituce své země. A chtěl bych povořit o několika bodech, které se týkají vnitřní politiky a těchto voleb. Je pravda, že tam bylo mnoho kandidátů a mnoho seznamů, ale ta politická situace je velmi odstrašující. Existují velké restrikce, potom je tam, jsou tam ti e, nezávislí, většina poslanců jsou nezávislí a jsou z velmi slabých e, stran, což souvisí s dostatečným vývojem demokracie. E, muslimské bratrstvo je ilegální a jejich vedení je ve vězení. To je problém tedy pro takovouto stranu, která má velkou podporu v zemi. Chceme-li inkluzivní proces, tak to je, na co jsme poukázali během schůzí. Eh, moc Al-Sisi eh, je velká, hospodářská situace je tragická, je tam obrovský veřejný deficit 10%, obrovský problém s nezaměstnaností, velmi málo se investuje do cestovního ruchu, velmi málo zahraničních investorů, pouze Saudská Arábie sází v současnosti na Egypt a ty investice bych řekl, e, že se týkají ropy a e, potravin, ale toto dlouho nevydrží. A potom další věc e, velmi důležitá během schůzí a to, že se porušují lidská práva velmi intenzivně a to jsme slyšeli během posledních týdnů, jako ten, ten italský student, který byl zavražděn v Káhyře a také o čem jsme eh, hovořilo, o čem jsme hovořili s egyptskou vládou. Very much, Mrs. Lockbiller, please. Děkuji, paní Lockbiller. Bieler. Thank you, uh, chair. Děkuji. Pane předsedo, kromě toho, co řekl pan López, chci ještě odkázat na to, že se konalo zasedání s parlamentem a s eh, předsedou parlamentu Řekli jsme opakovaně, že chceme zintenzivnit spolupráci s egyptským parlamentem. Eh, pokud jde o obsah eh, tohoto jednání, tak tam jsme také nastolili problém s několika zákony parlamentu, jako takzvaný protestní zákon a zákon o terorismu. Všem mají dobrou ústavu, ale ty zákony pak, které eh, sekundární, které dělají, které by měly být daleko solidnější a jasné aby nebyly otevřené tolika interpretacím toho, co, je, co třeba představuje zločin a co ne. Také jsme eh, zažili několik návštěv eh, vězení, ale neměli jsme eh, k tomu příležitost. Ministr vnitra také zrušil um, s, svou zkusku. Pak jsme ještě hovořili o našem usnesení um, z mimořádných otázek, to znamená irský, irsko-egyptský um, um, vězeň. Um, údajně tam bylo více než 50 uh, eh, návštěv této osoby. Pokud jde um, o situaci na pole lidských práv, tak setkání odpoledne s Výborem pro lidská práva a další organizace pro lidská práva, zástupce médií, tak bylo to znepokojivé, protože jsme byli svědky mnoha příkladů, eh, kdy politický, političtí vězni jsou vystaveni um, neférovým um, řízením, eh, kdy dochází k takřka k mizení e, lidí, nejenom tedy m, mm, e, proti právnímu zadržení, ale prakticky zmizení osob a různá obvinění, jenom na základě nějakých obvinění, um, také se často mučí a podmínky ve vězeních jsou nepřijatelné. Takže já doufám, že zpětná vazba, kterou jsem se snažila předat také panu Lambrinidisovi, který bude v Egyptě v březnu, v rámci dialogu o lidských právech, takže se k tomu dojde, protože to skutečně potřebuje na určité následné prověřování. Také brutální zabití Julie Reginiho, italského studenta, to bylo na agendě, ale ne v rámci oficiálních zasedání. A pan předseda Brok řekl, že také mezi eh, členským stá, členskými státy Evropské unie italská vláda nechtěla, abychom o tom hovořili příliš otevřeně, což jsme respektovali. Uvidíme, jaká budou teď eh, zjištění, co se ukáže. Eh, k této otázce musím říct, že když jsem eh, neformálně položila tyto otázky různým osobám, z občanské společnosti, s nimi jsme se setkali, tak nikdo neřekl, že je nemožné, aby zatím stál bezpečnostní aparát. Nikdo tuto možnost nevyloučil. To je znepokojivé. V je dobré, že, jste, že se tam vydá Stavros Lambrinidis. Lidská práva by měla být na, na pořadu jednání. Bude, myslím, zorganizována ještě další mise koncem letošního roku. Děkuji, pan Brok. Děkuji, já bych chtěl také něco říci. To, co řekla paní Lochbiller, Eh, tak to nebylo úplně celá součástí oficiálně. Zůstala tam ještě dva dny eh, a to se tedy týká té návštěvy eh, vězení. My jsme poukázali na ty potřeby, ale samozřejmě výsledky nejsou uspokojivé. Ehm, týká se o proces. Eh, takže došlo k, eh, byly tedy eh, volby a parlament a prezident byl zvolen tedy podle těch stávajících možností a muslimské bratrstvo kvůli muslimskému bratrstvu došlo k dosti negativním věcem. A co se týče té cestovní mapy, tak tu předložila vláda pro budoucnost. Co je pro nás důležité, je, že volby eh, do parlamentu nejsou koncem cestovní mapy, ale je to součástí této cestovní mapy. Proto je důležité, abychom spolupracovali úzce s tímto parlamentem. Eh, potkali jsme velmi zajímavé lidi a skonstatovali jsme, že Eh, nemáme s tím tolik zkušeností, a, eh, takže eh, není to tak jako třeba s tuniským parlamentem nebo s ukrajinským parlamentem, kde máme úzké vztahy. Zde jsme skonstatovali, že my můžeme nabídnout zatím pouze pomoc ohledně toho, jak pracuje parlament. A já bych chtěl zde vyzvat i frakci, Eh, protože eh, kolegové z frakcí můžete z Egyptu eh, pozvat a třeba na několik týdnů, tak aby se mohlo pracovat s politickými skupinami a s výbory, tak abychom měli rozumný proces, aby tak, jak řekla paní Lochbiller, abychom mohli dále sledovat tento Eh, systém a také vytváření politických skupin. Eh, protože to je eh, samozřejmě odlišné než na to, to tvoření těchto frakcí je samozřejmě odlišné než na to, co jsme my zvykli. Ale je důležité, abychom dále pokračovali v těchto kontaktech. Další věc je, pro nás je velmi důležité, aby Egypt byl stabilní. Ale nemůžeme říci, nic jiného, než eh, stabilita je pouze možná, pokud je demokracie. Stabilita bude pouze v tom případě, kdy existují vhodné socioekonomické podmínky. Eh, máme tady ten kruh eh, chudoby, potom mm, nezaměstnanost, najímání teroristů a to je všechno začarovaný kruh, do kterého se dostanou mladí lidé. Proto je eh, důležitá spolupráce Evropské unie v hospodářské oblasti a to je potom také bezpečnostní politika. Eh, protože když se podíváme na situaci eh, na Sinaji a spolupráce se sousedními zeměmi, otázka ISISu, bylo by zcela katastrofické, kdyby se Egypt dostal do nestability. Proto si myslím, že je velmi důležité, abychom spolupracovali s Egyptem, protože to je i v našem zájmu. A proto se musíme eh, podílet eh, těchto rozvojových eh, procesů a snažit se chránit stabilitu v Egyptě, aby se situace ještě nezhoršila, abychom mohli spolupracovat dále. A musíme. Já si myslím, že ta situace je opravdu velmi zajímavá ta eh, eh, konverzace s prezidentem Asisi. Všechno probíhalo v klidu, i když tam eh, padla kritická slova. A potom třeba, když on definoval islám a řekl, že islám má být také prostor pro jiné názory. Týká se to sekularity. A to je věc, eh, eh, na které musíme pracovat, eh, třeba s univerzitou v Káhyře, aby se nedávalo rovnítko za islám, islám rovná se terorismus. Hovořil se třeba o koptech a to, že v míru žijí koptové v islámském státě. Jedná se tedy o moderní definici plurality. A to je velmi důležité. A myslím si, že musíme takto přistupovat a tento přístup podporovat, tak abychom eh, mohli zlepšit eh, podmínky v tomto regionu a navzájem se eh, přiblížit. A určitě se nám vyplatí v tomto procesu dále pokračovat. Have a Děkuji. A je tu řada kolegů, paní Nina Gil. Děkuji. Já jsem rovněž měla tu čest připojit se k panu předsedovi v příležitosti této delegace a podporuji to, co eh, zaznělo z hlediska tedy toho, co dělat dál že musíme spolupracovat s egyptským eh, parlamentem. Je to nová eh, organizace, nová instituce. A kdybychom eh, lépe byli schopni je nějakým způsobem jim pomoci zajistit, aby skutečně byly zastoupeny zájmy egyptského lidu, pro, tak by to bylo samozřejmě skvělé. Pro mě ta důležitá věc, která stojí za zdůraznění, je, jak ehm, je můžeme přimět tomu, aby dělali více na poli lidských práv a rozvoje lidské společnosti. Myslím, že pan Lambridinis by se více měl do toho zapojit. Respekt lidských práv by neměl být na úkor demokracie nebo vlády. Ono to může jít ruku v ruce s podporou, eh, s lepší podporou demokracie. Byly vyjadřeny určité obavy ohledně toho, jak eh, vlastně eh, občanská společnost v Egyptě není tak rozvinutá jako v jiných zemích a dokud se nebudou moci svobodně účastnit a vyjadřovat své obavy, tak těžko můžeme mít skutečnou demokracii. Um, jinak máme celou řadu zajímavých programů, diskuze na vysoké úrovni, jak jste už slyšeli. Ale je důležité, abychom tímto směrem pokračovali. Pan Nať. Jedna věc jsou e, naše přání a druhá věc je realita. Realita v Egyptě po svržení krále Faruka je, že tam je vláda u moci. A e, vláda je e, páteří Egypta společně s mešitami. Proto muslimské bratrstvo bylo vždy jedinou silou, která mohla povstat proti armádě. A armáda je Mohabarat a je to brutální represe od doby Nasera a navíc je to 60 až 65 ekonomiky Egypta. Proto e, přistupovat k nějaké ideální situaci suprastruktury volby, eh, kde byla velmi malá účast a vycházet z parlamentu, který nemá vůbec žádnou moc, tak útočit na zásadní jádro skutečné moci v Egyptě, realita, což je armáda, jejich eh, politické zájmy a jejich eh, zásadní hospodářské zájmy, tak když tomu budeme takto přistupovat, tak to je podle mě nepochopení reality, protože Egypt je faktorem destability. Je to prioritní. Uh, Eh, pro americké zájmy je Egypt, je druhé nejdůležitější jádro hospodářské pomoci, tak oni vycházejí eh, z ochrany izraelských zájmů. Především se jedná eh, blokády pásma gazy a to je otázka, kde je to sdíleno ze strany Izraele a Egypta. A Egypt je zcela zásadní pro Eh, tuto oblast, eh, protože eh, se to týká hospodářské pomoci ze strany Saudské Arábie. Budeme-li si myslet, že pomocí nějakých dobrovolných pomocí občanské společnosti, která tam neexistuje téměř, tak si myslím, že to je špatný přístup. Naše cynické dilema je, zachováme stabilitu diktátora, represora, kterým je Sisi, eh, to je nejpříjemnější verze toho předchozího prezidenta, anebo si myslíme, že může egyptská společnost pokročit ku předu mm, vytvořením eh, destability. A to je realita, všechno ostatní je retorika. Buchner, Děkuji, pan Buchner, dvě minuty. Vielen Dank für das Wort. Eh, děkuji vám eh, za slovo. Pane Broku, já nejsem tak optimistický jako vy. Já už pozoruji Egypt po dobu 30 let, často tam jezdím. Eh, tam se jedná o... Já si myslím, že Al-Sisi představuje zhoršení situace. Já si nemyslím, že není možné, aby v takovém velkém množství byli lidé odsuzováni k smrti. A Jedná se o to, že jsou eh, lidé v obrovském množství ve vězení. Ta situace se mm, zhoršila i v hospodářské situaci. A to pro nás, pro Evropany, je velmi důležité. Já bych vám chtěl připomenout, že právě na základě naší dohody o volném obchodu, ehm, tak eh, třeba firma Beolia eh, nedávno podala žalobu na egyptský stát, protože tam byla stanovena minimální mzda a to na méně než os, pod 80 euro měsíčně. E, tak kdo z toho může vyžít? A my e, podepisujeme dohody s takovouto zemí. A co se e, samozřejmě je to teď atraktivnější pro Evropany, ale jedná se o jenom pouze to důležitými výměnami dosáhneme většího pokroku demokratického v Egyptě. Pan Kastal do dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát. Já si nemyslím, že by vůbec bylo užitečné připomínat, jak důležitý Egypt je pro celý tento region. Bohužel, tato země je obklopena situací extrémní nestability. Zároveň však my jako Evropská unie se nacházíme v tomto dilematu mezi bezpečností na straně jedné a demokracií na straně druhé. Takže si vlastně vybíráme mezi eh, stabilitou a nestabilitou. A já uznávám, že ta situace je velice komplexní. Vlastně i u příležitosti těch eh, strašných nedávných vražd eh, vidíme, že to téma bezpečnosti nebo její absence není tak úplně jasné. V tisku vidíme, že vláda se eh, snaží všechny teroristické skutky přišít muslimskému bratrstvu, ale spíš to vypadá vlastně na nějaké interní šarvátky v egyptské spravodajské komunitě. Teď tady máme ještě eh, do toho kontrapozici eh, ministra vnitra, do toho všeho vstupuje také armáda. No, takže já zkrátka skutečně doufám, že ta mise pomohla tuto situaci řešit. Je jasné, že situaci vyjasnit potřebujeme, je potřeba se posunout dál, ale co se děje v Egyptě teď naznačuje spíš, že se situace zhoršuje. Například v případě Libie se ukázalo, že egyptská vláda podporuje konkrétní tamní složky a tím pádem stěžuje nové vládě národní jednoty v Libii, aby začala dobře pracovat. Doufáme, že tato situace se brzy změní. Protože jinak by se z Egypta mohla stát časovaná bomba. Podívejte se na dopady hospodářské krize. Je potřeba si uvědomit, že nemusí trvat tak úplně dlouho, kdy se do řad extremistů dostanou miliony mladých lidí a pokud neuděláme nic teď, možná za to velice draze zaplatíme za pár let. Děkuji vám. Musím vás informovat, že informace o cestě do Bangladéše bude, budou odloženy, abychom skončili včas. A teď se dostáváme k informacím o cestě delegace pro vztahy s Palestinou. A poté nastoupí zpráva paní Saifi. Takže nejdříve Palestina, nejdřív Palestina, paní Martina Anderson má slovo. Děkuji. Chci poděkovat panu předsedovi a celému výberu za příležitost informovat vás. Byla to eh, delegace napříč frakcemi. Snažili jsme se dostat se do pásma Gazy a opět nám to bylo odmítnuto. A v tomto kontextu bych ráda připomněla panu předsedovi Brokovi, který tady je, že předseda a parlament si odsouhlasil Eh, misi, aby se tak řeklo, otevřených dveří pro předsedy AFETu, eh, rozpočtového výboru a dalších. Myslíme si, že je potřeba toto uspořádat co nejdříve, protože situace v terénu se zhoršuje, je zde obrovská frustrace, obrovská beznaděj. To jsme cítili i my. Cesta k řešení v podobě dvou států je ještě dlouhá lidé se snaží nějakým způsobem bránit své domovy, snaží se vzdorovat té konstantní erozi lidských práv. My jako europoslanci jsme viděli také důkazy o demolicích budov v této oblasti, Údajně ty budovy byly v oblasti, kam mají expandovat izraelské osady. V Hebronu byl zastřelen jeden 16-letý mladík, dokonce v době, kdy jsme tam byli my a zrovna nás informovali o zvyšujících se tenzích v tomto městě. Viděli jsme další tenze také ve vojenské zóně a lidé, kteří s námi mluvili, se nás ptali, jak to tedy vlastně je s tím závazkem Unie eh, o zachování mezinárodního práva. Je zde obrovská krize, dochází k obrovské fragmentaci společnosti, mladí lidé nemají vůbec napojení na vedení palestinské společnosti a ztrácejí veškerou naději jak v řešení dvou států, tak v Evropskou unii. Politická pozice EU pro řešení dvou států a respektování hranic z roku 1967 musí být jaksi neotřesným cílem a musí být koherentně aplikována všude. Apelujeme zejména na to, aby se parlament zaměřil na proaktivnější opatření a zaměřil se na vlastní důvěryhodnost, protože o tu se tu hraje. Je potřeba toto pak vnímat v kontextu všech těch demolicí, které se provádějí na budovách financovaných z EU. Vydáváme pokyny týkající se izraelských produktů a izraelských osad, které zakazujeme pro dovoz do EU a já si myslím, že právě toto je krok správným směrem. Je potřeba se zaměřit na to, jak teď na eh, toto opatření můžeme navázat? Jak může EU implementovat vlastní zprávu? Mohla bych vám toho říci ještě mnoho, ale nemáme na to čas. Dovolte mi zmínit alespoň otázku usmíření mezi Fatahem a Hamásem. Když jsme byli přímo v terénu, bylo jasné, eh, že v Doha probíhaly rozhovory, protože z nich přicházela celá řada zpráv. Podle našich zpráv Hamás údajně akceptuje Eh, hlavní otázku tedy agendy PLO, zejména tedy co se týká zachování hranic z roku 1967. Výsledky jednání v Doha budeme sledovat. Očekávají se za několik týdnů, načež mají nastat volby. Eh, co se týká diplomatické mezinárodní aktivity a podpory francouzské iniciativy, to je velice důležité je potřeba najít nějakou multinárodní laterální mírovou konferenci, podobná jako jsou třeba formáty jednání zde ve výboru nebo podobně jako to bylo v případě iránských jaderných jednáních, je vidět, že zájem na těchto jednáních by byl. A dovolte mi říct ještě jednu věc, já si myslím, že výbor by zajímalo, co eh, musel řešit Said Ak Eribab hlavní vyjednávač. Hlavní téma pro něj byl boj s islámským státem, s Daešem. A to je něco, na co se zaměřuje i tento výbor. Zaměření mezinárodní komunity musí právě pak se soustředit na toto téma. Potřebujeme zaprvé vyřešit otázku míru mezi Izraelem a Palestinou a za druhé musíme zajistit demokracii v arabském světě. Děkuji vám za příležitost zde promluvit. Samozřejmě je zde spousta dalších věcí, na které už nemám čas. Pan Freund. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl součástí této palestinské delegace a obávám se, že beznaděj a frustrace jsou skutečně ta slova, která jsme slýchali nejčastěji nelegální osady, okupace, vystěhovávání a demolice budov ze strany izraelské armády. To vše vede k neustálému konfliktu, přičemž počet mrtvých na obou stranách narůstá. Hovořili jsme se zástupci palestinské vlády jako s premiérem Rami Haptalem Řešení je stále na stole, ale ta situace v terénu, kde máme nějakých 600 tisíc osadníků, kteří neustále eh, obsazují nové a nové území palestinských osad, to řešení jaksi odsouvají. Na západním břehu Jordánu jsme se setkali s betonovými stěnami, s betonovými zdny, zdmi a ploty, kterými se oddělují osadníci od palestinců a existují vlastně separátní silnice, které se postavily do těch osad jen pro izraelské občany. Navštívili jsme také eh, beduínskou komunitu v Susi, kde eh, lidi byli v podstatě vystěhováni, aby vzniklo místo pro další osady. Ti lidé zároveň nemají žádné, žádné průkazky, v podstatě nemají ani elektřinu, ani pitnou vodu. Také jsme slyšeli, že ty stany, které byly zaplaceny Evropskou unii, byly konkrétně cíly pro izraelskou armádu a byly, byly zničeny. Slyšeli jsme také, to se nám také moc nelíbilo, že Evropská unie je slabá, že nic nedělá. Myslím si, že je na čase, aby Evropská unie v této konkrétní oblasti ukázala, eh, jak si, že silná je. Myslím si, že je na čase nahradit frustraci a beznaději spoluprací a společným rozvojem, ale nejprve je potřeba ukončit ten krvavý konflikt, který trvá už celá desetiletí. Bohužel jsme nezjistili žádné znaky toho, že by to nastalo brzy. Děkuji vám. Děkuji, paní uh, Auken. Děkuji vám. Omlouvám se, že jsem tady nebyla na začátku debaty, byla jsem v jiném výboru. Ráda bych zdůraznila, že je poměrně alarmující, že paní Mogherini Izraelcům říká, že by si neměli dělat starosti o Evropskou unii. Jinými slovy, že říká, že nemusíme brát, že se nemusí brát naše rozhodnutí vážně. Oni si mohou klidně dělat, co chtějí, protože Evropa nebude eh, dodržování svých zákonů a principů vynucovat. A to vyslalo signál palestincům, že s nadějí je skutečně konec. A myslím si, že to, co se děje teď v Palestině na okupovaném území, je přesně to, že mladí lidé naději ztrácí. Nejlepší způsob, jak bychom mohli Izraeli a Palestině v tuto chvíli pomoci, je, aby naše vlastní instituce trvaly na dodržování našich vlastních principů, říci, osady jsou nelegální a s nimi obchodovat nebudeme. Ne s Izraelem tedy jako celkem, pouze s osadami. Zkrátka, ty nelegální osady jsou nelegální. Jinými slovy, je to trestný čin a je potřeba s tímto skončovat. Není možné říkat, že ani my tato, tato sdělení nebereme vážně. Potřeba vyslat jasný signál palestincům, ale i Izraelcům. Ale je to také jasný signál všem lidem v arabských zemích a všem Arabům v našich zemích. Byla by to ta nejlepší záruka pro Evropu. Zajistili bychom svou důstojnost, kterou nutně potřebujeme, ale zajistili bychom také naši důvěryhodnost a naši vlastní bezpečnost. Nechápu, proč neustále spoléháme na to, že nám to pod rukama neexploduje. To vše, co se říká o těch faktech v terénu, a že je pozdě a že řešení dvou států už není, není schopné, To není evropský jazyk, to, je, to jsou formulace Izraele a měli bychom se jim vyhýbat. To řešení existuje, může vzniknout. Nechápu, proč eh, Mogherini mluví o tom, že se má diskutovat o hranicích, ono se o nich diskutovat nemá. My neustále říkáme, už téměř 50 let, že se o nich diskutovat nebude. Samozřejmě nějaké náhrady se budou vyjednávat, ale hranice se diskutovat nebudou. Je potřeba, aby někdo řekl vysoké představitelkyni, že se nachází ve velmi křehké situaci. Nejde pouze o Palestince. Jde o Izrael, jde o budoucnost Izraele a jde o důvěryhodnost Evropské unie, protože se konec konců jedná o naše zákony. Ty musíme respektovat. Nejsou to nějaké vágní izraelské konstrukty. To nám může být úplně jedno, to ať si dělá Izrael sám, ale pokud chce jednat s námi, musí se řídit i našimi zákony. Doufám, že paní Mogherini skutečně přestane s tím, že bude Izraeli nebo komukoliv jinému říkat, že se sami nebereme vážně. S tím je potřeba skoncovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já si myslím, že Evropská unie se eh, v blízkovýchodním konfliktu přidržuje vlastních zákonů a pravidel, to také někoho, některé rozčiluje. To vidíme v posledních týdnech a měsících. Vidíme to například na diskusích eh, se zástupci eh, Výboru pro zahraniční věci izraelského knesetu. Já si myslím, že Evropská unie tam dosti jasně řekla, jaká je naše pozice. Jsme pro bezpečný palestinský stát, ale také pro bezpečný izraelský stát politika Hamásu není přijatelná. Samozřejmě eh, ani vůči vlastnímu palestinskému lidu, ani vůči Izraeli, na který odpalují rakety. Všechno je potřeba usoustažnit se vším. Není možné eh, tolerovat teror ze strany eh, Hamásu a z jiných stran a já si myslím, že jedině tím, že budeme říkat všechno najednou, můžeme v tom procesu pokračovat, respektive ho znovu nastartovat. Jinak to nezvládneme. Není možné zastupovat pouze bezpečný Izrael. Dobrá, děkuji vám mnohokrát. Eh, teď na pár minut přerušíme zasedání. Pustíme sem kolegy z národních parlamentů a počkáme na paní Mogherini. Uh, ano, rozhodli jsme, že otázka Bangladeše a e, strategie pro obchod a investice se budou projednávat v pondělí, protože zkrátka nemáme dost času.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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zahájíme naše společné zasedání výboru národních parlamentů a Evropského parlamentu. Čeká nás, myslím, poměrně zajímavý program eh, v příštích několika hodinách, ale to nejlepší bude tentokrát na začátek. Vítám zde místo předsedkyni komise a vysokou představitelku Evropské unie Federiku Mogherini. Přicházíte, tak říkajíc, v rozhodující okamžik. Jedná se o nějaké myšlenky. Eh, na konferenci NATO ve Varšavě odpoledne přijde pan Stoltenberg. Bude se hovořit o konfliktech v Arménii. K tomu musíme hovořit o Sýrii, Iráku, uprchlické situaci, pohraničních kontrolách, problémech v Líbii, Iráku. My jsme byli eh, s delegací v Tunisku a v Egyptě. Řešíme problémy, které tam lidé mají, jak co se týká boje s terorismem, tak eh, co se týká vytváření stability a rozvoje. A já jsem přesvědčen, že otázka Libie je tak důležitá nejen pro stabilitu v regionu, ale také pro uprchlickou otázku, protože až eh, nastane léto, začnou přijíždět další migranti před, přes středozemní moře, budeme čelit další humanitární katastrofě, bez ohledu na to, jak moc se budeme snažit zachraňovat životy. A k tomu máme stále další a další problémy v Evropské unii, co se týká počtu migrantů a problémů, které, jak víme, eh, existují od Řecka po Německo. A eh, těch zemí je asi stále víc a doufáme, Federico, že vy nás budete informovat o tom, jaký je nejnovější vývoj v této oblasti. Je velice dobře, co se vyjednalo na vídeňské konferenci vzhledem k roli Evropské unie, až eh, to tak trošku vypadalo, že eh, to bude skoro jenom americko-ruská otázka, ale vy jste to, vy jste to eh, dokázala zvrátit, takže prosím. No, já nechci věci moc eh, vyvracet nebo ničit, eh, protože té destrukce kolem nás už je hodně, ale o toto se mi skutečně podařilo. Chci vám poděkovat za pozvání na te, toto zasedání výboru. Jsem velice ráda, že zde vidím celou řadu známých tváří, protože v Evropském parlamentu se setkáváme často, ale s národními parlamenty jenom párkrát za rok na předsednictví a velmi ráda zde vidím i některé bývalé kolegy z národních parlamentů. Ráda bych začala tím, že bych řekla, že tento formát, to znamená Evropský parlament a národní parlamenty, je zejména významný v tuto chvíli pro Evropskou unii, protože občas máme pocit, a občas je to víc než jen pocit, že Evropská unie zažívá velmi obtížné chvilky Ráda bych řekla, že jsem přesvědčena, že je to na všech našich institucích v Evropské unii. Na těch, které jsou zde v Bruselu, na těch, které jsou ve všech 28 hlavních městech, na vládách, ale i na parlamentech, aby se snažili formovat a implementovat politiku, kterou definujeme jako společnou evropskou. A tady, myslím, hrajete zvlášť odpovědnou roli. Je to role, která přispívá k společnému řešení. Hledáte konsenzus, snažíte se spojit národní a evropské zájmy. Momentálně tato snaha není moc vidět. Je to právě v této chvíli, kdy si naši občané musí uvědomit, že pouze prostřednictvím evropské reakce se nám podaří ty výzvy, před kterými stojíme, vyřešit. Ať už je to bezpečnostní výzva, nebo ať to jsou migrantské toky, anebo ať to jsou celé všechny ty krize, které jsou kolem nás. Já to vidím tak, že buď naši občané pochopí, že můžeme jednat preventivně i reaktivně na evropské úrovni, a nebo nastane to, že čistě na národní úrovni nebudeme mít ani tu sílu, ani tu velikost ty velké věci měnit. Paradoxem je, že tímto novým přístupem a poprvé vlastně evropskou reakcí, evropskou akcí, budeme řešit zároveň i existenční potřeby našich občanů a zároveň ty krize, které jsou kolem nás, co se týká tvorby a implementace společných evropských politik. Riziko selhání je reálné a já jsem přesvědčena, že parlamenty, jak tedy ten evropský, tak ty národní, v tomto procesu mohou hrát velice významnou roli. Evropská unie nejsou jen vlády, nejsou to jen instituce Evropské unie, jsou to i parlamenty, jsme to všichni, každý z nás. Takže tento formát je velice důležitý a dnešní den pro vás bude velice významný. Národní parlamenty totiž eh, jsou do určité míry součástí evropských institucí, protože v tomto formátu zde eh, svou důležitou roli hrajete. Ráda bych řekla, že dnešní vaše schůze jsou velice dobře naplánovány protože proběhlo neformální zasedání Rady ministrů zahraniční a ministrů obrany v Amsterdamu před eh, několika týdny za nizozemského předsednictví. Proběhla eh, taky společná schůze ministrů zahraniční a ministrů obrany, co se týká eh, obecné strategie Evropské unie, k tomu se pak mohu vrátit. Přesně před týdnem jsme měli Radu pro zahraniční věci a velice další velice složité zasedání rady ve čtvrtek a v pátek, kde se hodně mluvilo mimo jiné o migraci a uprchlících, ale také o Sýrii a Libii. Takže to je sekvence velice důležitých schůzí a dnešek se bude zabývat eh, těmi ostatními institucionálními komponentami této práce, těmi parlamentními. Je potřeba připomenout, že parlamenty, ani ten evropský, ani ty národní, nejsou od tohoto procesu nějak odděleny. Vím, že eh, celá řada členských států eh, vysílá zástupce svého parlamentu na zasedání rady a je to, myslím, dobrá praxe. Co se týká seznamu našich priorit. Ten by byl skutečně sáhodlouhý a pokud vím, tak máme už jenom jednu hodinu. Riziko je, že budu hodinu mluvit a pak nezbyde na dialog vůbec žádný prostor a tomu bych se chtěla vyhnout. Navrhla bych proto, že se zaměřím na některá témata, jak říkal Elmar, která jsou na vrchních příčkách mých priorit za poslední týdny a asi jsou důležitá i pro vás. A pokud vím, tak eh, po zasedání se mnou máte schůzi s panem Stoltenbergem, kde se soustředíte na eh, Varšavský summit v červenci a bude tady také eh, Martin Köbler, zvláštní vyslanec pro Libii. Takže to je něco, k čemu se pak můžeme vrátit třeba ve vašich otázkách, ale to jsou dvě věci, o kterých k vám budou dnes hovořit jiní. Jak s Jensem, tak s Martinem se pravidelně setkáváme, vyměňujeme si názory každých pár dní a jsem si jistá, že i jejich názory budou reflektovat evropský rozměr. Než se dostanu k migrační problematice a Sýrii a souvisejícím tématům, dovolte mi také zmínit fakt, že zde máme určitou pozitivní agendu. Vždy se soustředíme na krize a konflikty, protože jich je hodně a jsou velice vážné ale je důležité, hovoříme-li o bezpečnosti a prioritách zahraniční politiky Evropské unie, abychom pamatovali také na ten pozitivní rozměr naší práce. Máme úspěšné příběhy. Ve světě se stále děje leco z dobrého, na čem můžeme stavět. Nechci o tom mluvit nějak zbytečně dlouze, ale ráda bych zmínila alespoň telegraficky oblasti, kde Evropská unie je činná a mění situaci v terénu, což je pro nás velice relevantní, protože je potřeba, abychom z toho učinili úspěšné příběhy. Kolumbie je jeden takový příklad, anebo jiné aspekty našich vztahů s Latinskou Amerikou. Můžu zmínit Balkán, kde po dlouhých obtížích vlastně i dnes, eh, včera a zítra, Eh, vidíme pozitivní trendy. Zrovna před týdnem jsme eh, obdrželi přihlášku od Bosny a Hercegoviny, což třeba ještě před rokem eh, se zdálo být naprosto nemyslitelné. A nebo mohu zmínit práci, kterou odvádíme s Tuniskem a Marokem, což jsou země, se kterými máme speciální vztahy a dohody o zvláštní spolupráci a kde naše práce na zvýšení odolnosti demokracie a jejich institucí v těchto zemích se eh, přetváří pomalu, ale jistě v kladné příběhy. Ale pak zde jsou i globální otázky, například dohoda o změně klimatu nebo eh, trvalé cíle udržitelnosti, což jsou z velké části úspěchy Evropy v rámci multilaterálního systému. Takže eh, tolik jenom k takovému rámci pro naši diskusi o těch všelijakých krizích. Je potřeba je vnímat i v kontextu těch, toho pozitivního vývoje, ke kterému ve světě dochází mimo jiné díky nám. Takže teď Sýrie. Ráda bych na pozvání Elmara eh, abych sem přišla a popsala vám roli Evropské unie. Jsem eh, ráda, bych toho dostala. Nejprve, co se týče formátu. Včera byla oznámena dohoda mezi Amerikou a Ruskem, jakožto spolupředsedy Mezinárodní podpůrné skupiny pro Sýrii. A tyto dvě země dostali úkol od celé té skupiny na zasedání v Mnichově 12., aby vypracovali modality možného příměří. Takže je to výsledek jakéhosi procesu. Procesu, který začal v září loňského roku během valného schromáždění. Tehdy Rusko oznámilo, že se hodlá vojensky angažovat v Sýrii. A my jsme u toho všichni byli. A přesně v ten samý den, nebo ten samý večer, proběhla schůzka 3 plus 3, ještě s Iránem, jako na, v návaznosti na tu červencovou schůzi. Byl tam Lavrov, byl tam Kerry, já jsem tomu předsedala, byli tam zahraniční ministři Británie, Německa, Francie a čínský eh, ministr zahraničí. A poté, co jsme diskutovali Irán, což je tedy součástí té pozitivní agendy pro loňský rok, jsme řekli, no a jen tak mimochodem, ono by také nebylo špatné, když už jsme vyřešili tu jadernou otázku v Iránu, abychom připravili nějaký formát, který by reflektoval jednotnost Eh, pro daný region mezinárodního společenství pro Sýrii. Potřebujeme podobný přístup, multilaterální přístup, kde budou kolem stolu sedět klíčoví hráči, abychom se někam dostali. A o pár měsíců později se nám podařilo zařídit vídeňské rozhovory. Eh, ne jen tak náhodou ve Vídni, protože tam se, dohodl, eh, tam se dohodla ta iránská záležitost. A ten multilaterální formát zafungoval. A o několik měsíců později prosinci poprvé po pěti letech války došlo k jednomyslnému přijetí usnesení o Sýrii v Radě bezpečnosti. A opět v Mnichově o pár týdnů později proběhla dlouhá diskuse dlouho do noci, kde se dohodly závěry k třem hlavním tématům. Za prvé, potřeba spolupracovat, a když říkám spolu, pracovat, tak myslím od Saudské Arábie přes Turecko po Irán, Egypt, Evropskou unii, Rusko, Spojené státy a až po všechny ostatní. Tedy spolupracovat na humanitárním přístupu. To znamená zajistit, aby humanitární pomoc se dostala do těch, do těch obléhaných oblastí. Začneme tedy s těmi šesti a pak se to rozšíří na eh, ty zbylé obtížně dostupné oblasti. A po přesně o jeden týden později, po Mnichově, se nám podařilo dostat 114 nákladáků humanitární pomoci do pěti z těch šesti obléhaných oblastí a pomohli 83 tisícům lidem e, přímo v Sýrii díky práci této task force, této pracovní skupiny z Míchova. Takže věci se v terénu mění. A když říkáme humanitární pomoc, když říkáme zachraňovaní lidé, zachraňované životy, říkáme tím také to, že je potřeba podívat se na sousedské země EU, kde lidé najednou vidí pro Sýrii určitou perspektivu. Když říkáme humanitární pomoc, říkáme tím OSN, agentury OSN a Evropská unie, protože Evropská unie společně s jejími členskými státy vyslali dvě třetiny těchto financí, těchto, eh, eh, této pomoci do Sýrie. V rámci Sýrie máme více než 400 milionů z evropského rozpočtu a další peníze jsou v sousedských zemích Sýrie na podporu uprchlíků. Dvě třetiny jsou opět z Evropské unie a z jejich členských států. Takže hovoříme-li o lidských životech, tak zde jasně vidíme naši klíčovou roli. Druhé rozhodnutí z Mnichova eh, z doby před deseti dny je práce na modalitách ukončení násilí. Trvalo to sedm dlouhých hodin, než jsme to vyjednali, než jsme rozhodli, že Amerika a Rusko jako spolupředsedové této frakce a jako dvě vojenské mocnosti, které jsou přítomny přímo v terénu a které také zasedají v Radě bezpečnosti OSN, že právě tyto státy budou pracovat na těch modalitách, které z vojenského hlediska jsou velice komplexní. Ti z vás, kteří sedíte v obraných výborech, to jistě velice dobře chápete, ale chápe to každý. Modalita ukončení násilí eh, v těchto oblastech, zejména na severozápadě Sýrie, kde eh, vedle sebe fungují různé skupiny, je skutečně velice složitá otázka a vyžaduje si to koordinaci jednotlivých ozbrojených složek. Včera bylo oznámeno, jaké jsou výsledky těch tedy vojensko-vojenských jednání USA a Rusko se zapojením dalších aktérů z této skupiny, včetně Evropské unie, která nasadila vojenský personál tedy do Ženevy, ale také to byly rozhovory na politické úrovni mezi mnou a Kerim v sobotu a v neděli přesně na toto téma. Proč to měli vést USA a Rusko? Jednoznačně proto, že jejich vojenská přítomnost přímo v Sýrii je relevantní. Jak víte, Není to oblast, kde by, kde by si Evropská unie rozhodla hrát vojenskou roli. My jsme se rozhodli hrát roli politickou a humanitární. A proto my zase vedeme tu pracovní skupinu pro humanitární pomoc. My jsme měli dvě pracovní skupiny, jednak tedy tu humanitární a jednak tu o ukončení, ukončení ozbrojeného konfliktu. Co se týká tedy ukončení násilí, to jsou jednoznačně dobré zprávy. K těm modalitám příměří, tam pak uvidíme, jak se budou implementovat, což bude probíhat v příštích dnech. Naše práce jde pak stejným směrem. Chceme dotlačit všechny aktéry, kteří jsou do tohoto zapojeni, aby tyto modality přijali a aby se jimi také řídili. Aby se řídili svými závazky. Zejména tedy ti, kteří sedí kolem stolu té mezinárodní skupiny pro podporu, ale i co se týče těch, kteří kolem toho stolu nesedí, ale kteří jsou ovlivňovány, ovlivňováni těmi, kdo u toho stolu jednali. A pak je zde ještě třetí složka, kterou jsme v Mnichově odsouhlasili a u které e, také budeme muset splnit určité závazky. Tedy paralelně s humanitární pomocí a s ukončením násilí, což snad povede k celostátnímu příměří, chceme, aby všichni e, bojovali proti Al-Nusře a Daeši kteří tedy samozřejmě kolem toho stolu eh, nesedí a příměřím se řídit nebudou. Třetí aspekt je tedy ten politický proces. To znamená, rozhovory v Ženevě musí znovu začít mezi Syřany, musí dojít k eh, přeformulování ústavy, musí dojít k reformám, k volbám do 18 měsíců, bohužel tedy ne do jednoho měsíce. A to se musí týkat i všech Syřanů, kteří žijí mimo Syrii, kterých je opravdu hodně. A to je plán, který jsme odsouhlasili nejen v rámci skupiny, ale který podpořilo také usnesení Rady bezpečnosti z prosince, které přijali všechny zúčastněné strany. Takový je tedy plán. Paralelně tedy s těmi dalšími dvěma aspekty, to znamená ukončení násilí a humanitární pomoci, je potřeba řešit také i tu politickou cestu, kterou se musíme ubírat. To je ten krok, který zahájil Stefan de Mistura v Ženevě a který byl pak pozastaven, protože eh, tam chyběly eh, ty dva další kroky. Situace v terénu se zhoršovala, tím pádem nebylo možné, aby ty politické rozhovory eh, důvěryhodným způsobem pokračovaly. Takže v situaci, kdy v Mnichově se znovu nastartovala ta humanitární a ta ta humanitární větev a ta větev pro ukončení násilí, můžeme znovu spustit i ty politické rozhovory, které povedou k politické transformaci v Damašku. Takže to jsou ty tři linie, na kterých teď bojujeme. Vyžaduje si to jednotnost, jak činů, tak záměrů, od všech aktérů kolem stolu, od všech z nich, od každého z nich. Každý den vidíme, že takováto jednotnost není vůbec jednoduchá a ona jednoduchá nebude ani do budoucna. Neustále se setkáváme s různými překážkami a problémy, tak to bude jistě i do budoucna. A já jsem slyšela celou řadu hlasů v posledních týdnech, kdy lidé vlastně chtějí, aby se ta politika změnila. My jsme na eh, Radě pro zahraniční věci před týdnem a s šéfy států a vlád eh, v pátek zopakovali, myslím velice moudře, že politiku nemůžete měnit týden poté, co jste se na něčem dohodli po pěti letech války. To jsou závazky, které, kterých se musíte přidržet. Musíte trvat na tom, aby je všichni plnili, i když to bude obtížné, zejména když to bude obtížné, protože Evropa je ten jeden hlas společně s ostatními, který má zájem na tom, aby válka skončila a aby naší prioritou číslo jedna byl boj s Daešem. A to musí jít ruku v ruce s politickou transformací v Damašku. To je v našem evropském zájmu. To je to, co podpořila i mezinárodní společnost prostřednictvím eh, Rady bezpečnosti. Je to společný zájem s Amerikou a se všemi ostatními v regionu. Je potřeba, abychom se i nadále zaměřili přesně na toto naše rozhodnutí. A jsem ráda, že šéfové, eh, šéfové státu hlavy státu a šéfové vlád to potvrdili v pátek. Nebude to jednoduché, nebude to lineární proces, ale po pěti letech válčení když se vrátíte do loňského září, tak je jasně vidět, že se věci mění a že se mění tím správným směrem. I když třeba narážíme na velké problémy přímo v terénu. Já bych řekla, že vlastně zejména tehdy, když se posouváte správným směrem, tak ti aktéři, kteří nechtějí, aby ta agenda proběhla, se budou snažit ze všech sil věci destabilizovat. Ale to nás nesmí donutit k tomu, abychom svou politiku změnili. Naopak musíme na ní o to víc trvat. Dnes se setkáte také s předsedou libanonského parlamentu, pokud vím. To je velice důležitá věc. Je potřeba se zaměřovat na dopady této krize, jak z bezpečnostního hlediska, tak z uprchlického hlediska na sousedské země. Zejména s Libanonem je potřeba jednat, protože ten čelí velkým výzvám, jak politicky, tak institucionálně, tak hospodářsky. My jsme minulý týden měli eh, ministra zahraničí Libanonu na zasedání rady a jsem si jistá, že i vaše dnešní výměna názoru s předsedou parlamentu bude velice zajímavá. A pak mi dovolte zmínit ještě jednu věc. To znamená migrační a uprchlickou krizi. Podnikli jsme za posledních 7-8 měsíců, 9 měsíců důležitá rozhodnutí. Eh, Ráda bych řekla konečně protože uprchlická krize, migrační krize trvá už několik let. Ano, let. A nám trvalo mnoho let dostat se do situace, eh, kdy jsme pochopili, že čistě národní řešení, tak jak tomu vlastně bylo až do července loňského roku, nefungují a že je potřeba přesunout se na evropskou úroveň a sdílet odpovědnost. Sdílet snahy, sdílet prostředky, sdílet politiky A to nám trvalo celá léta, než jsme na to přišli. Komise něco navrhla, rada se rozhodla, teď je potřeba ta rozhodnutí implementovat. Veškerá tato rozhodnutí. Takový je také výsledek zasedání rady minulý týden. Ta rozhodnutí o relokacích, rozhodnutí o přesídlení, rozhodnutí o hotspotech, to je vše velice důležité nejen pro řízení toho toku uprchlíků, ale také z bezpečnostních důvodů. Rozhodnutí o navracení, readmisích, tady se pohybujeme poměrně rychle, ale opět potřebujeme kombinaci evropské a národní iniciativy, aby věci probíhaly organizovaně. Je potřeba eh, také spolupracovat v boji proti pašerákům, proti překupníkům lidí. Jak víte, probíhá jedna vojenská operace Evropské unie jménem Sofia, pojmenovaná podle té dívenky, která se narodila eh, na jedné německé eh, lodi. Jedna žena, která byla zachráněna, porodila malou holčičku přímo tam na lodi a my jsme se rozhodli tu operaci nazvat jejím jménem abychom také zdůraznili, že ano, mandátem této operace je bojovat proti sítím pašeráků a překupníků a děláme přesně to. A výsledky jsou dobré. Ale samozřejmě je zde také ten humanitární rozměr, který není nijak méně relevantní. Dovolte mi zmínit jednu věc, na kterou neustále zapomínáme. My občas, no spíš často, vnímáme selhání toho řízení eh, uprchlické krize na evropské úrovni, což je pravda, eh, protože věci neřešíme společně, ale nedostatečně zdůrazňujeme ty úspěchy, které máme na poli záchrany životů. Před jedním rokem, před dvěma lety eh, ve středozemním moři umírali tisíce lidí. A já si dobře pamatuji, všichni, mnozí z nás tehdy volali, kde je Evropská unie. A já vám mohu říci, že i dnes čelíme velkým problémům z různých důvodů, ale alespoň nedochází k takovémuto obrovskému množství úmrtí, že by v jednom dni zemřeli tisíce lidí eh, ve středozemním moři. Ono to nikdy nestačí, protože i jeden jediný ztracený život ve středozemním moři je až příliš, ale čelíme-li našim selháním, našim chybám, musíme, musíme ocenit i to, co jsme udělali dobře. Takže eh, pašeráci, to jsou rozhodnutí, která musí se teď implementovat. Je zde jeden aspekt, který je eh, který se teď začíná pomalinku formovat v koordinaci i s NATO. Já jsem si jistá, že o tom budete hovořit i se Stoltenbergem eh, později dnes odpoledne. Zahájili jsme koordinaci mezi Evropskou unii a NATO, poté co NATO přijalo rozhodnutí na základě žádosti Turecka a Řecka, aby na to pomáhalo eh, s prací v Egejském moři. Já jsem v rámci ehm, našich struktur připravila jedno oddělení, které má eh, usnadnit tuto spolupráci, protože ehm, NATO má spíše vojenskou strukturu a Evropská unie má strukturu velice složitou politickou. Takže aby byla koordinace efektivní ve všech aspektech, práce Evropské unie je potřeba zajistit hladkou spolupráci, takže to už máme, zatím to funguje, na to si teď definuje mandát eh, této operace a jsem si jistá, že pan Stoltenberg vám k tomu rád něco řekne. Ráda bych řekla, že toto vlastně jenom zdůrazňuje fakt, že my jsme schopni velice konkrétní spolupráce. nejen tedy z, z hlediska přípravy Varšavského sametu, ale eh, i z hlediska jiných otázek, jako jsou například kyberútoky, ale také, jako je například ta každodenní agenda koordinace a spolupráce, Evropská unie NATO, kde obě tyto organizace mohou fungovat a také fungují společně. No ale zpět k té uprchlické krizi. ty další prvky, na kterých spolupracujeme, jsou také ta dlouhodobá angažovanost. To vše, co jsem zmínila, to znamená ty externí, ta, ta, ex, ta externí, ta interní opatření, kontroly na vnějších hranicích a to nezabíhám do těch skutečně interních, interních otázek Schengenu a vnitřních hranic, eh, což není ale institucionální kompetence nás tady, jak tu jsme, ačkoliv jsme tady všichni politici, můžeme o tom mluvit, ale teď není ta pravá chvíle. Všechna tato opatření jsou ta naléhavá opatření. Ale pak zde jsou také eh, ta dlouhodobá opatření, na kterých začínáme pracovat daleko koordinovaněji a daleko důrazněji v posledním roce, což je zejména práce s transitními zeměmi a se zeměmi původu v rámci svěřeneckých fondů, které jsme založili na eh, Valetě na konferenci v loňském roce a prostřednictvím dlouhodobých investic, které provádíme zejména v zemích Afriky, zejména v zemích Sahelu, kde eh, eh, zde je takový, taková směs jaksi uprchlických a bezpečnostních zájmů a podobně také s určitými azijskými eh, partnery, jako je Afganistán, Pákistán, Bangladeš a další. Snažíme se najít společné způsoby jako partneři, jak spravovat tento velice složitý fenomén. Kdekoliv jsem pracovala, kdekoliv jsem byla v posledním roce a řešila jsem toto téma, ať to bylo v Nigeru, v Etiopii, v Iránu, kde mají miliony Afgánců jako uprchlíky, což také bude součást eh, našich jednání. Už to je součást jednání s iránskými orgány. Kdekoliv my jako Evropané vnímáme, že je nějaká transitní země nebo země původu, oni to vnímají eh, jako, že jsou také cílová země, což do určité míry je pravda. Takže klíčem je najít způsoby finanční podporou, různými programy, eh, podporovat reintegraci nebo hospodářské příležitosti, zejména pro mladé lidi v těchto zemích, abychom eh, tuto otázku začali nějakým způsobem řešit. Je to otázka globální, není to otázka čistě evropská, není to problém evropský, je to spíš globální trend. Zkrátka, lidí se po světě přesouvá daleko víc a v Africe nebo Asii jich ještě daleko více, než kolik jich přichází do Evropy. To neznamená, že bychom toto neměli řešit. Naopak, musíme to řešit, ale způsob, jakým bychom to řešit měli, alespoň tedy z hlediska zahraničně politického a bezpečnostně politického s partnery v Africe a Ázii, je identifikovat společné zájmy, které zde máme, a nabídnout nástroje, které naše partnery podpoří při spravování tohoto fenoménu, ať už jsou zemí původu, transitní zemí, anebo zemí cílovou. Tím, že pomůžeme jim, podpoříme je, podpoříme zároveň i sebe. A právě to také děláme. Připravujeme balíčky šité na míru pro každého z těchto klíčových partnerů, pro každou z těchto klíčových zemí, abychom podpořili společné řešení těchto migračních toků. Jak jsem řekla, předpokládám, že na samitu NATO ve Varšavě, že o samitu ve Varšavě budete hovořit s Jensem dnes odpoledne. S NATO teď máme skutečně prohloubené partnerství, máme velice širokou oblast spolupráce a to jak ve válečných zónách, tak horizontálně. Týká se to například dalšího rozvoje kapacit, kyber, problematiky námořních aktivit a tak dále. Jens byl mezi námi v Amsterdamu před dvěma týdny na neformálním zasedání ministrů obrany a jsem si jistá, že vám dnes představí určité své poznatky z této konference. Dovolte mi říci pár slov k Líbii. Nejen proto, že by si Libie zasloužila jen pár slov, ale vím, že se za chvíli setkáte s Koblerem a s ním o tom jistě budete také hovořit. E, toto, je, toto jsou velice zásadní okamžiky, velice zásadní dny Problém je, že my to, že nějaký konkrétní den je zásadní, říkáme až příliš, příliš moc často a pak po jednom nebo dvěma, dvou měsících se vrátíme zase k business as usual. Fakt je, že zde celíme, čelíme konkrétní výzvě, bezpečnostní výzvě. Není to pouze libýská otázka, je to otázka také sousedů. Tuniskem počínaje a africkými sousedy Libie konče. Občas zapomínáme, že zejména Niger a Čad jsou vystaveny té dynamice, která se teď rozvíjí v této zemi a mají zájem na tom spolupracovat s námi a také s Africkou unii, eh, s Egyptem, Tuniskem, Alžírskem a tak dále, snažit se eh, tuto situaci zvládnout. Na jednu stranu tedy zahájení té eh, národní libýské vlády, a Doufejme, že už brzy se o tom bude hlasovat. A pak je to také potřeba míti nějakého institucionálního partnera, se kterým může mezinárodní společenství pracovat. Evropská unie má balíček ve výši 100 milionů euro na podporu pro různé oblasti, od obcí přes humanitární pomoc po řízení hranic, po e, tvorbu institucí a tak dále a tak dále. To vše musíme s libýskými orgány diskutovat. Musíme si stanovit priority a dohodnout se s nimi, nebo respektive je potřeba zajistit, aby se oni dohodli, eh, k čemu budou potřebovat pomoc nejdříve. A také musíme řešit otázku bezpečnostní, protože bohužel neexistuje žádný jiný efektivní způsob, jak řešit hrozbu Daesh na libýském území. Jediný způsob, jak tomu čelit, je mít eh, libýské orgány, které se s tou problematikou budou moci vypořádat sami. To zejména kvůli Libýcům samotným. Není to pouze libýské téma, ale je to především libýské téma. A pak, jak jsme řekli, jak jsem měla příležitost říci, prozatímnímu premiérovi, když jsem se s ním eh, eh, několikrát setkala, ale také eh, radě a předsedovi parlamentu zrovna minulý týden. Mezinárodní společenství Evropskou unii počínaje je připraveno pomáhat ve všech možných sektorech, ve všech, vše, všemi možnými způsoby, včetně mimo jiné z naší strany posilování institucí zejména těch bezpečnostních institucí. Rovněž jsme prodloužili mandát EUBAM Libya, aby tato eh, eh, iniciativa byla aktivnější a mohla lépe pracovat. Ale samozřejmě potřebujeme také určitého partnera v té zemi jako takové a doufám, že to je přesně ta cesta, kterou se Libijci v příštích dnech vydají. To je z mé strany vše. Já se hrozně omlouvám, mluvila jsem strašně dlouho, byť jsem nezmínila celou řadu důležitých témat, ale jsem přesvědčena, že vy se mě na ně zeptáte. Díky. Thank you very much. We have a lot of speak. Děkuji, máme mnoho řečníků, myslím, že ne na každého se dostane. Takže si necháme pak ten seznam na další rozpravy. A teď navrhuji minutu a půl maximum na řečníka. Prosím, dodržte tento čas, protože jinak ho berete vašim kolegům. Pan Šápers z Nizozemska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní vysoké představitelce za toto úvodní slovo, za možnost jí položit dotaz. Chci se dotknout syrské krize. Zmínila jste, že zazněla otázka o uprchlících, kde jak stojí Evropa, Evropská unie. Tato otázka je e, legitimní celkově k syrské otázce také. Kde je Evropa? Vy jste vysvětlila vaši roli. E, ale musím říky, říci, že pokud hovořím eh, se svými voliči, tak oni se mě ptají, proč pořád vidíme Lavrova a Kerryho, proč nevidíme nikdy eh, Evropskou unii? Jsou tu tři zásadní prvky, které musíme odlišit, které musíme vnímat samostatně, humanitární prvek, pak to, že Evropská unie vynakládá eh, prostředky a vlastně možná je velkým hráčem, ale ne, eh, promítá se to do politického vlivu. Vojensky ano, máte, že v tom nemáme roli, ale rád bych viděl větší zastoupení na politické úrovni. První otázka, to bylo zmíněno ohledně jednání ve Vídni a jinde. Jedna z nevyřešených otázek, a která je a možná bude, je role Asada měl by být součástí přechodného uspořádání. Pak by musel odejít. Pozice mé země je taková, že by v určitý moment bylo nutné ho eh, pohnat před soud. Ale možná, že by to působilo problémy ve vyjednávání. Děkuji, pane Brok. Jenom krátká připomínka, paní vysoká představitelko, pokud jde o napětí mezi Tureckem a Ruskem. To by bylo pro nás, pro všechny, myslím, zajímavé. Mr. Kolatian. Pan Kolatian, Rumunsko, děkuji. Chci poděkovat paní vysoké představitelce za velmi užitečný příspěvek do naší debaty velkým zájmem a pozorností sleduji vývoj ohledně evropské budoucí bezpečnostní strategie. Za, zejména to, to, co se týká politiky sousedství, což se týká jak sousedství východního, tak jižního. Asi víte, že mě hodně zajímá to východní, jakožto Rumuna. jak opatrní nebo naopak jak ambiciozní eh, hodláte být při navrhování eh, budoucí bezpečnostní eh, politiky Evropské unie. A teď zejména hovořím o východním partnerství, hovoříme zejména o evropských zemích, které mají evropskou identitu, alespoň některé. A z této perspektivy chci zdůraznit jednu věc, která vyplývá z našich národních zkušeností. Možná je to zatím velmi komplikovaná situace, která je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Konflikty, kvalita politického vedení v mnoha zemích, korupce. A je tu však ještě další prvek a to je nedostatek evropské perspektivy pro některé země, které eh, by o to měly zájem, například Moldova. Čili jak, eh, do jaké míry chcete na to klást důraz, jak chcete být ambiciozní? Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě má skupina plně vítá veškeré úsilí ISG o stabilizaci situace v Sýrii. A pochopitelně, že migrační krize je záležitostí, která se dotýká i mé země, vzhledem k tomu, že teď probíhá eh, referendum, kampaň tedy k referendu o Brexitu. A eh, vy můžete říci, že 100 tisíce uprchlíků, kteří se dostanou do Německa, rychle dostanou německé pasy. Někteří z nich tady se zdá, že by mohli být tedy džihadisté a pak se dostanou do Spojeného království. To je samozřejmě nesprávný, o, fakticky nesprávný obrázek, ale i tak to nahrává euroskeptikum. Proto stabilizace e, Sýrie je důležitá. Máme-li mít šanci e, zvítězit v referendu. Takže má otázka je následující. Já úplně nerozumím té logice, kdyby na to se mělo vojensky účastnit operací proti pašeráku mezi Tureckem a Řeckem. E, před pár měsíci se hovořilo, že by mohla také být e, operace v libijských územních vodách proti pašerákům kdo bude co dělat, kdo bude za co zodpovídat. To znamená NATO versus eh, evropská bezpečnostní a eh, obraná politika. Dále je tu také eskalace napětí mezi Tureckem a Ruskem a nebezpečí, že by mohlo dojít k dalšímu sestřelení letadla, což by mohlo vtáhnout na to do světové války. Dále otázka Saudské Arábie a Iránu um, ohledně Jemenu. Pane Tenok, Vy jste nedodržel časový uh, limit. Děkuji. Jedna poznámka. Já slyším pořád od vás a od dalších Toriů, že uprchlíci dostávají velmi rychle časy v Německu a že v důsledku toho je tu uh, eh, riz, uh, eh, riziko ohrožení um, stability. Oni dostávají tu uprchlíka, to znamená, že až bude v jejich zemi mír, tak pokud je to možné, tak půjdou domů pokud jsou to uprchlíci a azy, azylanti zase, to, je, to upravuje ženevská umluva. To ještě neznamená žádný pas. To je prostě jenom eh, historka, to je příběh, který má vytvořit určitou náladu ve Spojeném království, že Evropská unie dělá problémy, ale to je zatracená lež. Now the floor has, uh... A nyní má slovo paní Sarkorafa. Děkuji. Děkuji vám. Eh, paní eh, Mogherini, eh, co se týče evropské zahraniční politiky, já si nemyslím, že byla vždy úspěšná. Když se podíváme na Blízký východ, na Sýrii a Kerry hovořil o deseti dnech, Zmínilo se tady příměří, a e, víme, kolik lidí se dostalo do Řecka a intervence ta. tak samozřejmě to povede k tomu, že Samozřejmě my víme, víme, že na to nezasáhlo proti pašerákům a proti jejich lodím, ale aby eh, mohli provádět dozor nad ruský, ruskými válečnými loděmi. A potom, co se týče Iráku a Iránu, tak já bych chtěla eh, se eh, zeptat eh, ještě k jakým dalším krokům přistoupí Evropská služba pro vnější činnost. Thank you, Mr. Chair, and thank you, High Representative. Děkuji. Děkuji za vaše slova, paní vysoká představitelko. Jestli mohu jenom poděkovat vám i vašim kolegům za to, co za nás za všechny děláte v otázkách, jako jsou klimatické změny, bezpečnostní otázky, kde ani jeden členský stát nemůže zvládat velké bezpečnostní výzvy, eh, před knižmi stojíte uprchlickou krizi, to jste velmi eh, dobře popsala. Byl bych rád, kdyby můj členský stát v tom dělal více. Mohu vás požádat také, jestli byste mohla hovořit o hodnotě britského členství Evropské unii a eh, také hodnotě Evropské unie pro, Brit, pro Spojené království. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Také v, ve Skotsku, v mé části z Paného království, tam samozřejmě jsou, je velký podíl těch, kteří chtějí zůstat v Evropské unii, ale nemůžeme usnout na Vavřínech. Chtěl bych také zdůraznit, možná se můžete vyjádřit, možná ne, jestli je tu potřeba jak si pozitivně argumentovat Evropskou unii, protože já si myslím, že existují pozitivní argumenty pro setrvání v Evropské unii a rád bych je slyšel v prospěch svého členského státu. Sí, grazie, presidente, grazie. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Mogherini. Chtěl bych řekl několik eh, stručných připomínek. Za prvé, eh, co se týče přechodného období v Sýrii. Já se obávám, že budoucnost Asádu bude nejistá a pokud se tady tento jeho osud nevyřeší, tak těžko nalezneme nějaké obecné řešení. A uvidí se, kdo jsou naši spojenci v uvozovkách, jako například Turecko, protože Turecko se nevždy chová eh, v souladu se svým postavením eh, kandidátské země, třeba co se týče Kurdů a potom eh, Saudská Arábie, Emiráty tak ti také hm, nepostupují úplně správně, pokud jde o svoji politiku. Potom, co se týče rozvojové spolupráce, s jihem, tak se musíme podívat na stále rostoucí rozdíly a chudobu. Víme, že e, co jsme udělali do posud, nestačí. Musíme se podívat na hospodářskou situaci v tomto regionu, protože budeme vytvářet obrovské množství nezaměstnaných mladých mužů, kteří jsou potom živnou půdou pro džihadisty. Když se podíváme na Spojené státy na druhé straně Evropská unie, abychom mohli investovat třeba především v Tunisku. Pokud tam nebudeme investovat, tak nemůžeme bojovat proti fundamentalismu. Prosím vás, dodržujte čas, že paní Mogherini musí dostat čas na odpověď. Pan Huber. Děkuji paní vysoká představitelko. Pane Broku, jakož to tedy kolega stran, vás oslovuje jakožto stranického kolegu. Paní Mogherini, to, jste řekla k Africe, stabilita, bezpečnost a tak dále, a také dopady rozhodnutí či návrhu Evropského parlamentu o té e, certifikaci zdrojů. Když je řeč o poučeních, nebo pokud bychom zahrnuli poučení do tohoto návrhu, asi bychom vzali na vědomí dopady článku 55 Dodd-Frankova zákona a to, jaký dopad měl Dodd-Frank v Africe. 600 tisíc lidí ve střední Africe, 400 tisíc v Katanze, čili v Kongu. Jak to odpovídá našim snahám, jak se, jak se to, jak, v jakém je to souladu s našimi snahami o zastavení migrace z této zóny. Víme, že Mali teď situace v Akme, která je mezi, odpo, odpovídá problému na jihu Alžírska a situace v Mali, tam jsou, tam je milion eh, operací v, v těžebním sektoru. Děkuji. Pan Pancieri? Eh, děkuji vám. Eh, chtěl bych potrhnout význam vašich slov, paní Mogherini, především v této době tak těžké, ve které se Evropská unie nachází a především co se týče úlohy parlamentu, kterou může se hrát. Jedná se o osud eh, Evropy, která je sobická a je bázlivá a chybí nám tady vášeň a impuls. Musíme se podívat na to, jak bychom mohli lépe vytvářet evropskou politiku. Můžeme tady diskutovat o tom, co je nejlepší moment, ale eh, předat eh, svrchovanost ano, já Eh, souhlasím s vámi, pokud je o Sýrii. A co se týče migrace, tak pouze jednu připomínku. Bylo by zcela jistě užitečné, kdybychom napojili, spojili tyto otázky, jako jsou hranice a zdroje pro hranice a potom Dublin, dublinské nařízení, které musí být změněno, co se týče Sýrie. A nehovořím o tom, co se stane eh, dnes nebo zítra v Tobruku, ale vy jste hovořila o jedné důležité věci musíme eh, eh, eh, dát význam Sudánu, Nigeru, Čadu a Tunisku. Lidi Lidi je nervózní, že nedostali slovo. Musíme to dělat po skupinách. Evropský parlament, Národní parlament, snažím se najít nějaký vhodný mix. Na některé lidi se dostane slovo jako první, na některé jako druhé. A nyní má slovo pan Kavčinsky. já zastupuji Štrousbury ve Stropše, krásné městečko. My se těšíme na eh, blížící se referendum o členství v Evropské unii. Paní Rogerini, ně, někteří z nás nebyli nikdy konzultováni o tomto vztahu. Mladí lidé, relativně mladí lidé, tedy jako já třeba ve věku 44 let, pro nás to bude mo- možnost rozhodovat se o vztahu uh, s Evropskou unii případě Brexitu, kdyby Spojené království se rozhodlo, že se, že se eh, stáhne, tedy že vy, vystoupí z Evropské unie, udělala byste vše, co je ve vašich možnostech, abyste zajistila dobré bilaterální eh, vztahy s Spojeným královstvím, jak z hlediska obchodního, tak i z hlediska zahraničních vztahů? I, I took part in the Jsem se účastnil eh, vyjednávání v Evropském parlamentu a tam se jasně říkalo ne, ne. Čili ne vůči Brexitu. Pan Austrevičius. Thank you, Chair. <clears throat> Madam High Representative, let me to express... Uh... Dovolte mi vyjádřit ocenění uh, spolupráce s vámi. Často býváte um, host, uh, hostem na našem výboru ale věci by se mohly zlepšit i v naší spolupráci. Teď odkazuji k, na zásadní rozhodnutí eh, Rady pro zahraniční otázky, pokud jde o stažení sankcí proti Bělorusku. To je podle mě nesprávné rozhodnutí v nesprávným směrem. Přál bych si, aby se konala transparentní diskuze v AFETu předtím, než se takové věci rozhodnou. Víte, že Bělorusko hodlá eh, vybudovat jadernou elektrárnu ruského typu. A podle Lukašenka by to měla být nejlevnější jaderná elektrárna na světě. Tedy chci se, chci se dotázat, můžeme vést dialog o jaderné bezpečnosti, eh, kromě ještě dialogu o lidských právech? To by mohla být dobrá platforma, k níž by se mohly připojit i další země. Čili seriózní diskuzi na toto téma. Paní Lezing? Eh, vielen Dank. Děkuji vám, <clears throat> paní eh, Mogherini. Vy jste eh, hovořila o operaci Sofia ve velmi humanitním kontextu a eh, co se týče boje proti pašerákům a této operace, tak co říkáte k té eh, kritice, že vlastně to vede k tomu, že migranti potom hledají ještě nebezpečnější eh, trasy. A co se týče operace Sofia, tak se hovořilo také, že budou nasazeni vojáci v Líbii. Jak to vypadá? jaká je situace a potom, jak to vypadá eh, ve otázce spolupráce s USA, kteří začali s bombardováním, a potom eh, Sýrie. Eh, jak to vypadá se zahájením mírových jednání, protože jak je to navázáno na odstoupení Asadu, protože samozřejmě z ruské a syrské strany bylo řečeno, že to by znamenalo konec těchto jednání ale že to není předběžná podmínka. Takže jak vy se stavíte k této otázce? you. Oh, Paní Mogherini, já bych se chtěla vrátit eh, k tomu, kdy jste hovořila o eh, spolupráci, rozvivá spolupráce, jak to vypadá s Eritreou, Somálskem a Sudánem. Máme tady zprávy od organizací, nevládních organizací, investigativní novináři, kteří hovoří o migrantech, kteří chodí eh, tam jako v rámci transitní země a že jsou eh, vystaveni násilí a dočetli jsme se o tom nyní v německém tisku. A potom já bych se chtěla zeptat, jste si jistá, že v procesu Cartoon, který je veden s eh, těmito zeměmi a s Evropskou unii, jestli se tam zaručují lidská práva. A potom ještě bych chtěl informace od eh, německé vlády, že se nacházíme ve fázi eh, dvě v operaci Sofia a že byly mm, tedy zas, mm, dopadeno 50 těchto převadičů. Jaké máte k tomu informace? Pan Nemet, prosím vás, Um, aby zástupci jednotlivých politických skupin um, pak uh, se dostavili, abychom lépe zorganizovali řečnický seznam na odpoledne. Abychom měli skutečně férové zacházení. Pan Nemet. Amar, uh... Děkuji, Elmarem. Drahá Frederiko, zdraví vás, zdravím vás z Maďarska a chci vám poblahopřát k přípravám um, globální bezpečnostní strategie. Národní parlamenty podle mě v tomto směru mají roli. Já jsem osobně vám zaslal dopis k této věci a doufám, že jste eh, byla schopna sledovat postoj eh, Vysegrádské čtyřky k globální bezpečnosti. Má otázka je vlastně dvojí. První se týká Syrie. Domnívám se, že je nesmírně důležité, abychom byli schopni skutečně přivítat to příměří, o kterém se včera hovořilo. Ale otázka je o po politického procesu. To znamená, jak vnímáte budoucnost kurdského společenství uvnitř Sýrie? Podle mě je to jedna z nejvýznamnějších dimenzí politického procesu, a to zejména s ohledem na velice citlivý um, turecký postoj k roli Kurdů v Turecku. A druhou otázkou je Rusko. Stále více se hovoří o sankcích. 2016 pravděpodobně vyvolá velmi citlivou otázku, co udělat s Ruskem. Ve vztahu k Syrii myslím si, že je to samozřejmě důležitá otázka. A, ale pokud jde o Ukrajinu, tam hrozí určité nebezpečí, určité bezpodmínečnosti. Je to toto otázka stále, která je uh, živá? I hear eh, a lot coming especially from Slyším hodně, zejména z pravé části tedy uh, sněmovny. Ale jaká pak bude budoucnost Ukrajiny? Já jsem se o tom bavila s panem Porošenkem, se, s ministrem zahraničí také. A oni uh, zmiňovali tu absolutní nutnost eh, implementovat z obou stran Minskou dohodu. To je evropský postoj, je to také pozice eh, příslušných orgánů, to je to, um, co se snažíme se všemi těmi potížemi prosazovat. Čili eh, tam není vůbec žádný ústupek, naprosto jasná linie, nezměněná pol- politika z perspektivy Evropské unie. No, z mikrofonu, bohužel, eh, řečník nemá zapnutý mikrofon. Good afternoon, thank you. Lei segua il diritto di parola dei coordinatori. Non in screen. If the president will allow me, I would be more than happy to reply. Pokud eh, mi pan předseda dovolí, tak já to klidně přeložím a odpovím. Pokud jde, ale pokud jde o to příměří, Jde o to, aby se to stalo. Čili proto uh, jsem byla opatrná. Já se k Syrii dostanu. Možná hned. Když se po, po ohlednu po uplynulých pěti letech, pěti letech války, kdybychom se setkali před rokem, asi by 80 až 90 otázek se netýkalo Sýrie. Eh, svět se změnil po pěti letech války když se podívám na uplynulých 4-5 měsíců, vidím obrovskou eh, rychlost, obrovské tempo politického procesu a také práci na vojenském příměří. Přesto je to stále velmi křehké, zdaleka to není solidní situace. A dynamika je obvyklá. Pět let žijeme s touto válkou, a nedostatkem mezinárodního rámce, který by nám umožnil to řešit. A teď, když jsme konečně zahájili politický proces, konečně se začal rýsovat politický rámec, tak teď jsme najednou netrpěliví, když se věci nedějou za, za jeden týden. Myslíme to vážně? Přece jistě, že to nebude trvat týden, ani dva týdny, ale konečně jsme dospěli ke konsenzu ohledně cestovní mapy, k procesu a máme jakýsi formát, eh, který je možno prosazovat. Tak to dříve nebylo. Ale na, naší roli není něco vítat, nějaké příměří, ale zajistit, aby se to stalo. Toto také usilujeme v naší každodenní činnosti. Někdo se ptal na roli Evropské unie v tomhle všem a proč Rusko a Spojené státy jsou ve vůdčí roli, pokud jde o mezinárodní podpor, podpornou skupinu. Já říkám, dobře, souhlasím, a přitom říkají ano, ale Evropa nemá vojenskou roli, ale neměla by mít politickou. Ale pozor, to je válka. A Evropská unie se nepodílí eh, na většině vojenských aktivit v terénu. My jsme, jakožto Evropané, nebo bylo absolutně zásadní, aby že Rada bezpečnosti, aby Rada bezpečnosti byla konečně jednotná. A právě proto Spojené státy a Rusko, protože to jsou prostě ty největší vojenští hráči v terénu, a jsou také e, součástí té B, B5. a my spolu s nimi jsme na mezinárodní scéně, jsme v terénu, vedeme ten proces s nimi, máme zásadní politickou roli. Zejména pokud jde o některé aktéry, jako je Turecko a Irán, ale také další, třeba Jordánsko, Leba, Libanon, další Evropané, kteří jsou, sedí u stolu a je, jsme významným humanitárním hráčem. Být velký humanitární hráč to není nějaká charita jenom. Ti z vás, kdo mají zkušenosti z terénu, dobře vědí, že vyjednávat a prosazovat, aby humanitární konvoj se dostal do oblaženého města, že to je obrovský politický vývoj, protože lidé musí hovořit, ne nutně souhlasit, ale musí spolu mluvit a otevře se tak okno i k politickému jednání. Takže když říkám, že hrajeme zásadní humanitární roli, to není jen, že dáme peníze, ale také, že mm, přispíváme k tomu, aby se otevřely určité příležitosti, určité e, kanály důvěry. Je to zprostředkovací role a to je zásadní politická role. Samozřejmě, že pokud jde o e, definování těch e, klíčových modalit pro ukončení boje v terénu, No jistě my máme naše armády, máme naše armády, které tam jsou, které jsou, se účastní jednání v Ženevě. Ale samozřejmě, že nejsme v čele, pokud jde o určování eh, vojenských eh, rol, modalit ukončení boje, protože nemáme prostě eh, vojenskou roli v tom konfliktu ale to je politické rozhodnutí. Myslím, že není na evropské, že Evropská unie nemá být hlavním vojenským hráčem, čili naše role není vojenská, ale je politická a humanitární. Jak to vypadá s budoucností Asáda? Společně, a to byl evropský, eh, evropská iniciativa z velké míry, že jsme rozhodli, že role té mezinárodní podporné eh, eh, skupiny a mezinárodního společenství že tou rolí není eh, stanovovat žádné předběžné podmínky, ale vytvářet podmínky k tomu, aby eh, přechod, aby transformace začala. Pozice Evropské unie a budoucnosti Asada je jasná, jednomyslná, už eh, definovaná před pěti lety. Asad nemůže být budoucím v budoucnosti vlády své zemi. Ne protože se nám nelíbí, ale protože prostě v Sýrii byla pěti let, pět let občanská válka. Ale chápu, že po té, co jsme toto pět let jasně říkali, tam Asad pořád je. Že nejde o to, aby jsme něco prohlašovali, ale abychom vytvořili nějaké podmínky k nějakému procesu, který se pak může nakonec dostat k tomu bodu, který nám už od začátku jde. Existují různé názory aktérů kolem stolu o budoucnosti Asáda, o výstupech toho procesu, ale to, že poprvé máme Irán, Rusko, Saudskou Arábii, Turecko, Evropskou unii a Američany, kteří se shodli na té cestovní mapě, na tom, jaký je sled událostí, to znamená ústavní reforma, volby, eh, Syřané mimo Syrii, aby mohli volit, A naší roli není, jak ještě jednou zdůrazňuji, něco prohlašovat, ale umožnit, aby se něco stalo. A teď ke Kurdům. Takže jednak je tu otázka uvnitř Turecka, kdy Evropská unie je, myslím, jasná, zřetelná, to jsem řekla v Ankaře, když jsem tam před pár týdny eh, byla na návštěvě. Evropská unie odsuzuje všestranně jakýkoliv teroristický čin a považuje PKK za teroristickou organizaci. Na druhou stranu, stejně tak, jako odsuzujeme teroristické činy, tak se domníváme, že řešení turecké otázky v Turecku je prostřednictvím mírového projektu, který eh, turecká vláda před pár lety zahájila a pak ho přerušila. To si myslíme, že je správný eh, způsob, jak postupovat. A to říkáme Turkumi Kurdu. A pak je to regionální záležitost, téma s iráckou část a syrskou. Evropská unie nepodporuje žádné separatistické aspirace Kurdu, ať už v Turecku, v Sýrii či v Iráku. To myslím, že je jasný postoj. A také to znamená, že musíme zajistit, aby byla respektovaná práva, aby je respektovali Kurdy, Kurdové, ale také, aby byla respektována práva vůči Kurdům. Nevím, jestli to dává smysl v angličtině, italsky by to smysl dávalo. A zejména není možné dělat, jako by to nebyl problém. Je to problém. A pokud mu nebudeme čelit a nevyřešíme ho uspokojivým způsobem, který bude respektovat veškerá práva, mezinárodní právo, tak se nic neposune. Je to jeden z, jedna z nejtěžších záležitostí, jak v tomto regionu, tak i v celé Evropě. Jinak eh, cokoliv uděláme, nebude udržitelné, nebude to správné. Teď k turecko-ruskému napětí a k napětí Saudské Arabie a Iránu. Náš společný evropský zájem je pokusit se deeskalovat a omezit napětí tak, abychom zabránili tomu, že by se ze Sýrie stala další, další bojiště, eh, kde by se vedla zástupná válka mezi regionálními hráči. Pak, pak by samozřejmě, že hrozilo, že se to rozšíří, že to bude něco ještě většího. Ne studená válka horká válka mezi jinými aktéry, než ty, kteří nás na první eh, pohled napadnou. Nejenom eh, Rusko a Spojené státy, ale třeba Rusko a eh, Turecko. A jakožto Evropané máme zájem na tom, abychom toto napětí zmírnili. O to se také snažíme. Always partially on, uh, on Turkey. Někteří z vás se ptali o vyjasnění role NATO v Egejském moři a co děláme s operací Sofie v Středozemním moři a proč chceme do Egejského moře tahat NATO. Samozřejmě můžete o tom diskutovat s Jencem, protože NATO o tom stále diskutuje interně, o mandátu pro svou přítomnost a není asi na místě, abych já komentovala něco, co nepřísluší Evropské unii, ale někomu jinému. Uh, ale to, o čem jsme s Jencem diskutovali a e, také jaksi na úrovni našich spolupracovníků, je, že role NATO v Egejském moři by byla role asistenční. Zejména by pomáhali Řecku a Turecku v rámci jejich aktivit, to znamená monitorování a management migračních toků. To, co děláme ve středozemním moři jako takovém, je něco úplně jiného. To je vojenská operace, kde působíme v mezinárodních vodách proti pašerákům, proti překupníkům. E, ty výsledky jsou ještě větší, než e, jak jste uváděli vy. E, jestli chcete, já vám poskytnu aktuální čísla, tedy těch, toho počtu dopadených překupníků, protože tam ty už jsou předmětem trestně právních jednání i co do počtu zničených aktiv těchto, těchto skupin. To je tedy operační mandát, který ale nemá možnost, jak se přeměnit v operaci přímo v terénu. To jsem řekla v této místnosti už několikrát, říkám to zde dnes znovu. Nemáme žádné operační plány, toto není součástí eh, operace Sofie. To je operace, která začala sběrem informací, rozvinula se pak do fáze, ve které je teď, to znamená aktivní boj proti sítím pašeráků, zároveň e, samozřejmě zachraňujeme lidi, kteří jsou v nebezpečí přímo ve středozemním moři, ale hlavní zaměření je boj proti pašerákům. A samozřejmě jsou věci, u kterých potřebujeme koordinaci nebo spolupráci s NATO, zejména co se týká informací, protože pašeráci se mohou přesouvat, mohou měnit kanály a vyměňování si informací, ať už směrem od NATO do EU nebo směrem od EU do NATO, je užitečné. A podstata naší operace v EU, říkám ještě jednou, je čistě operační. Mandát operace NATO se stále diskutuje, ale to prosím proberte s Jencem. A ten mandát pokud já vím, spočívá hlavě v tom, že se bude pomáhat dvěma členským státům NATO. A právě proto eh, je to NATO a ne EU, kdo pomáhá těmto dvěma státům. Bylo by problematické pomáhat Turecku jako EU. Není možné, abychom Řecku a Turecku my jako Evropská unie pomáhali stejným způsobem. Někteří z vás zmínili tu globální strategii. Eh, zejména vás, Titusy, zde ráda vidím. jsme vlastně eh, dvojím způsobem bývalí kolegové, jak poslanci, tak ministři. Co se týká východního sousedství, tam máme eh, ambice realistické a pragmatické. Eh, vy jste zmínil, že zejména u, co se týká východního partnerství, ti jsou velice blízko našich hranic. Naším cílem není podporovat nějaké politické strany nebo jednotlivce. Jde o to podporovat reformní agendu, to znamená podporujeme politik, politiku a ne politiky. Co se týká obecně eh, strategie jako takové, chtěla bych vám všem srdečně poděkovat za podporu a informace, které dostáváme z národních parlamentů a jejich výborů zejména pro obranu a bezpečnost, co se týká této strategie jako takové, i co se týká tohoto procesu. Já jsem se s mnohými z vás setkala ve vašich hlavních městech a jistě se budeme setkávat i dál. Ještě dvě věci mi dovolte říci, jednak Velká Británie a jednak k tomu, co říkal Antonio. Velká Británie eh, přidává hodnotu zcela samozřejmě zahraniční politice EU. To je vidět každý den. Zmíníme-li věci, které, například o kterých hovoříme teď, to znamená práce na Sýrii, v té mezinárodní skupině tam koordinujeme s Británií každodenně. Já jsem s Hemondem hovořila zrovna včera. A pokud se týká boje proti překupníkům a pašerákům, tak i tam Velká Británie přispívá na naše operace. a ta práce by vypadala úplně jinak. Zahraničně bezpečnostní politika EU by vypadala úplně jinak bez těchto vstupů Velké Británie, takže pro mě je ten vstup Velké Británie naprosto zásadní. A, a o tom jsem hovořila i s premiérem Cameronem během zasedání rady, Zájmy Velké Británie na bezpečnosti a zahraniční politice v určitých případech, které nejsou nerelevantní, mohou být i obslouženy nejen lépe, ale pouze prostřednictvím nástrojů EU. Dovolte mi jeden konkrétní případ. Já jsem před pár týdny byla v Londýně na konferenci o Sýrii, kde opět jsme pracovali ruku v ruce a dosáhli jsme skvělých výsledků, které byly umožněny jen tou koordinovanou činností Evropské unie. Ale v tom případě například Evropská unie mohla prohlásit kompakt pro Jordánsko, také pro Libanon, ale hlavně pro Jordánsko, kdy jsme vlastně rozvinuli britský nápad toho, že bychom do Jordánska investovali na podporu tvorby pracovních příležitostí pro syrské uprchlíky v Jordánsku tak, aby bylo pro ně udržitelné středně až dlouhodobě tam se trvat, dejme tomu na příštích deset let. A na, na evropské úrovni pracujeme s členskými státy a s Jordánskem abychom měli pro Jordánsko flexibilní pravidla pro zemi původu. A to je něco, co může udělat jen Evropská unie, nikoli členský stát. A toto bylo i na agendě Velké Británie a nebylo by možné toho dosáhnout jinak než rozhodnutím prací EU. Takže chci říct, že v některých případech i agenda Velké Británie, i co se týká zahraniční politiky, může být obsloužena lépe a jedině nástroji EU u kterých má Velká Británie eh, hodně co říct. Samozřejmě pokud referendum ve Velké Británii rozhodne o nesetrvání v EU, tak eh, samozřejmě udělám vše, na rozdíl tady od Elmara, abych pracovala na co nejlepších bilaterálních vztazích mezi EU a Velkou Británií. Ale Nejdřív by se muselo samozřejmě jednat mezi Velkou Británií a 27. A každý o tom bude muset rozhodnout. Ano, já můžu pomoci, ale jenom do určité míry. Ale byly by to vnější vztahy. Takže ano, vztahy s Velkou Británií by spadaly pod mě, protože by to byly zahraniční vztahy, jako vnější vztahy vlastně. No a když dovolíte, jedním slovem bych se vyjádřila ještě italsky eh, k tomu co říkal Antonio Panceri. Co se týká toho, že Evropská unie je na velice složité křižovatce. Protože je potřeba si se zřeknout určité suverenity v sféře zahraniční politiky. K tomu já bych chtěla říct toto. Jediný způsob, jak znovu získat suverenitu, kterou my jako Evropané dnes máme, Eh, chceme-li plnou suverenitu v zahraničních věcech, tak vzhledem k velice obtížné situaci na Blízkém východě, v Sýrii, Iránu a tak dále, můžeme tak učinit jedině tím, že budeme sdílet svou politiku a že si tuto suverenitu dobijeme. Pokud si neuvědomíme, že právě toto je získání suverenity, tak eh, promeškáme historickou příležitost. Když Evropané čelili velkým krizím, jako například té, která je před námi dnes, vždy ukázali, že jsou schopni vybrat si cestu, která je posunula o krok dál. Bylo by naprosto neodpustitelné najednou tuto volbu nezvládnout. Je to přesně tento paradox, před kterým stojíme. Buď budeme stát společně jako Evropané, což bude samozřejmě vyžadovat určitá politická rozhodnutí. A e, spíše než jaksi získávání suverenity je, že ji budeme ztrácet. Je potřeba zkrátka pokračovat tak, jako jsme to dělali vždy, jako jsme to zvládali za posledních 70 let. To je vše. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Frederica. Děkuji vám, Federico. Přeji vám dobrou chuť k obědu. Přeji vám, kolegům, dobrou chuť a Frederice tedy šťastný let. Eh, doufám, že v letadle také dostanete něco k jídlu.